No- Vážené dámy, vážení pánové, přeji všem pěkné ráno. Doufám, že mají všichni sluchátka. Začneme zasedání našeho právního výboru oznámeními předsedy. Po zasedání koordinátorů máme celou řadu sdělení a Mohu říci, že výsledky včerejšího zasedání koordinátorů vypadají takto. Za prvé, koordinátoři navrhují, aby pan Sparony se stal zpravodajem, pokud jde o otázky imunity pana Jürgena Kreutzmana. Dále paní Lichtenbergerová, no, zpravodajka pro otázky imunity pana Spirose Stanielise, a nakonec to je otázka toho, aby se udělalo písemné řízení, pokud je o imunitu pana Kurského. Ne písemné řízení, ale zpravodaj bude určen a stanoven písemným postupem. A nakonec pan Rabkaj bude zpravodajem ve věci zrušení imunity pana Skyně s následující poznámkou. Jde o to, abychom si uvědomili, že předseda zašle předsedovi parlamentu dopis a informuje ho, že polské úřady, které požádali o zahájení řízení ve věci zbavení imunity, nejsou zřejmě kompetentní úřady. Takže je třeba vyjasnit, aby pouze orgány, které jsou oprávněné k požádání o zahájení řízení, toto učinili. Pan Berlinger, zpravodaj pro střednědobou revizi stokholmského programu a já sama budu zpravodajkou, eh, pokud jde o zprávu o mezinárodním privátním právu, pokud jde o zaměstnanost. A pokračujeme, já tu mám celý seznam, pan Šobro, udělá stanovisko ohledně smlouvy mezi Evropskou unii a Ruskou federací, pokud je o drogové prekurzory. Paní Lichtenbergerová dostane mandát, aby zahájila trialog, pokud jde o rozpočet 2014. Pan Lejne, předseda, je jmenován aby vypracoval stanovisko týkající se pravidla 7, článku 7 jednacího řádu. To jde o řízení imunitní. Pan Rabkaj bude zpracovatelem stanoviska ve věci doporučení EEAS. Pan Maštálka je jmenován jako zpracovatel stanoviska, pokud jde o bezpečnost spotřebitelských výrobků. A pak tu máme ještě kolegyni, která bude zpracovávat stanovisko. A teď zase anglicky. Tak se to jmenuje totiž uh, the European Scrutiny, des European Scrutiny Committee of the House of Commons uh, und dass diesbezüglich eben Frau Thein die Stellungnahme ver A paní Thein bude dělat uh, stanovisko k tomuto tématu. Tím se přeskumný výbor. Tím se dostávám k dalším oznámením důležité změny, pokud jde o naše zasedání. Máme tady některé změny, které chci oznámit. Mění se toto. Pokud je o zasedání výboru v březnu, budeme mít ještě půl dne navíc, a to 19.3. od 15 do 18.30. Takže si to prosím zapište. Důležitá informace je také to, že zasedání výboru 9. a 10. října je zrušeno a místo toho bude výbor zasedat 14.10 od 15 do 18 hodin. A pak ještě 4.11.2013, 15 až 18.30, tam máme půl den navíc, půl denní zasedání. Takže toto jsou některé informace o změnách. Co dál dohodli koordinátoři včera? Dohodli se, že bychom měli požádat o autorizaci, aby právní výbor vypracoval stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy výboru AFKO, která se týká zajímavého tématu. Jsou to důsledky, kdy část členského státu nebo ústavy členského státu by mohla ovlivnit eh, evropskou legislativu. Je to velmi zajímavá otázka, to jsou ty právní implikace, které nás zajímají. Koordinátoři se dále dohodli, že nebude stanovisko právního výboru, pokud jde o usnesení, a zase to řeknu anglicky, counterfeiting with third countries and international organizations. Was von Herrn Muscardini und to předložil pan Muscardini a kolektiv, takže toto je informace, že k tomuto tématu právní výbor nebude vypracovávat stanovisko. A nakonec ještě jedna informace. Koordinátoři navrhují, aby předseda napsal dopis předsedovi kontrolního výboru. Jde o téma, které tu máme také už delší dobu. Je to otázka autorizace zprávy z vlastní iniciativy týkající se efektivity nákladů školení zaměstnanců. Tady si myslíme, že všechno, co souvisí se staff regulation, samozřejmě zajímá náš výbor a měli bychom tady mít jasnou linii, jaké jsou úkoly eh, výboru pro kontrolu rozpočtu a jaké jsou úkoly našeho výboru v této věci tím se dostávám k závěru relativně obsáhlého výčtu informací ze včerejšího zasedání koordinátorů a než teď budeme pokračovat v pořadu jednání. Mám ještě jednu informaci. Včera už jsem říkala, že dnes v Bruselu bude velká stávka. Někteří z vás to možná už zaznamenali na cestě sem. To se ale týká také našeho nápojového servisu. Takže ti z vás, kteří si chtějí dát čaj nebo kávu, ty chci vyzvat, aby se obsloužili sami. Na konci sálu, na zadní straně, vidíte příslušné nápoje. A teď se dostáváme už k bodu pořadu jednání 17. To je téma, které zajímá mě velmi, je to výsledek pokud jde o 14. směrnici, je to hodnocení dopadu. E, v čem by mohla být přidaná hodnota této směrnice? A v této souvislosti jsem ráda, že mohu dát slovo panu Danovi, aby nám udělal prezentaci výsledků. Prosím, pane Dane. Uh, thank you very much, Chair. Um,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 Eh, je tedy zřejmé, že společnosti si mohou eh, vytvořit eh, svoje sídlo, mohou tedy se rozhodnout, jaký režim využijí. A my jsme se také rozhodli vycházet z argumentace komise, tedy na základě roku 2007, kdy komise využila čtyři hlavní argumenty, které jsme přesně zhodnotili. Komise vycházela jednak z toho, že neměla dostatečnou zkušenost k prezentaci směrnici. My jsme tento argument velmi těžko chápali, protože svoboda usazování patří k jedné ze čtyř svobod na jednotném trhu a neměla by být překážkou integraci na evropské úrovni, toto bylo ve zprávě Regner. Zároveň úsilí, které vynakládají zainteresované subjekty v hledání řešení, již od roku 1997 komise snažila také nalézt řešení, probíhala celá řada připomínkových řízení konzultací a jakmile mají společnosti příležitost přesídlit, mělo by to jít hladce a rychle. Co je však ještě důležitější, odborníci na právo obchodních společností, kteří zasedli v pracovní skupině, která byla založena v roce 2001 z podnětu Evropské komise, došli k závěru, že by komise měla bezodkladně připravit směrnice. Když se podíváme na druhý argument komise, druhým argumentem bylo, že již existují právní prostředky, oblasti eh, s tím, že mm, konkrétně je možné využívat statut Evropské společnosti eh, na straně jedné a pak můžeme vycházet ze směrnice o přeshraničních fúzích s tím, že se předpokládá, že komise bude moci eh, splnit předpoklady pro operace vedené mezi společnostmi registrovanými v různých státech. Ve skutečnosti však mnoho společností nevyužilo příležitostí, které současný systém dává. Na základě analýzy současné situace od roku 2004 do dnešního dne eh, pouze 69 společností, které byly tak 1500 eh, tedy společností využilo celého tohoto systému, představuje to tedy 3,6 Zároveň eh, společná pravidla jsou velkou administrativní zátěží pro společnosti. My jsme například zjistili v jednom případě, že aby společnost mohla ukončit svou činnost v jednom členském státě a přesnout se do druhého, eh, musí učinit 35 kroků, což představuje velkou zátěž pro takovou společnost a máme odhady také proto, e, například na základě údajů společnosti Allianz, že e, nové ustavení společnosti aby mohla přenést své sídlo, e, bude představovat náklady 95 milionů. To je případ také registrace společností typu BASF, kde to bude stát několik milionů. Třetím argumentem komise byla snaha také eh, zjistit výsledek soudního sporu. Ten však eh, neposkytl vysvětlení, které komise očekávala. A myslím si, že by mělo zaznít, a zaznělo to také ve zprávě Regnera Léne, že není na zákonodárcích, aby stanovili právní rámec pro soudy a precedens v jednotlivém případě nemůže zastoupit transparentní pravidla procesní. A výsledek pro věci Cartesio také poukazuje na to, že směrnice je skutečně neodkladně nutná protože v mnoha případech je taková věc rozhodována vnitrostátními justičními orgány a může to vést k rozdílnému zacházení se společnostmi podle toho, v kterém státě působí, tedy pokud se přesunou ze státu, kde mají to skutečné sídlo v A posledním argumentem, děkuji vám za trpělivost, bylo, že komise tvrdila, že neexistuje ekonomický základ pro existenci směrnice. To je poměrně obtížný argument, protože nemáme údaje, které by nám pomohly celou věc analyzovat sama skutečnost, že je velmi obtížné pro společnosti přesídlit, de facto zabránil společnostem v přesídlování, přesouvání sídla a proto jsme se zaměřovali na přidanou hodnotu ehm, takové směrnice a zjistili jsme, že musíme vycházet z faktu, že takový transfer by byl méně nákladný a mnohem jednodušší. Velmi konzervativním způsobem jsme se pokusili nabídnout eh, kvantitativní ohlady, odhady. Já vám nabídnu jenom některá čísla. Předpokládáme, že by eh, to mohlo představovat částku do 155 milionů s tím, že zapracováváme náklady na rozjetí společnosti, včetně náklady na fůze, které eh, se tímto vyhneme. A na závěr bych řekl asi tolik, paní předsedkyně je zcela jasná potřeba pro legislativu, pro, poněvadž tady je legislativní mezera, svoboda usazování tímto způsobem ošetřena není a můžeme hovořit také o zásadních úsporách, kterých by společnosti dosáhly, pokud bychom odstránili poslední překážku ve svobodě usazování pro obchodní společnosti. Děkuji vám. Děkuji za tento kompaktní přehled. Dívám se teď, kdo se hlásí. Já se budu hlásit taky, ale paní Tajn byla přede mnou. Prosím. Děkuji za tuto prezentaci studie. Mám několik otázek. První je technická. Je tu uvedeno, že je k dispozici i německý překlad, ale já ho zatím nemám. Je jenom na internetu nebo kde je? Druhá otázka. Když se tu hovoří o smíšených systémech, tak se tu vyskytuje i Německo mezi nimi, takže se ptám, jsou skutečně všechny tyto systémy srovnatelné, protože já, pokud je o náš systém, bych neřekla, že je smíšený, protože důraz je kladen na sídlo. A třetí poznámka, pokud komise říká, že už existuje dost pravidel a že je možné fúzovat, případně měnit, transformovat, tak eh, já jsem to v praxi zažila málo kdy a pokud ano, tak to byly relativně velké firmy, které jejichž obrat se pohyboval ve stech milionů a to není většina podniků v EU. Takže ta úprava, kterou máme, ta není účinná pro malé podniky s menším obratem. Děkuji. Dankeschön, Frau Tain. Děkuji, paní Tain. A já se na vás obrátím také s otázkou, pane Dané. Nejdříve chci poděkovat za práci, kterou jste odvedli a také pro ten úhel pohledu, protože teď se jasně ukazuje, jak důležité je to, abychom tu jednotku vůbec měli, abychom tu evropskou přidanou hodnotu viděli z úhlu pohledu parlamentu. Na základě zkušeností z posledního zasedání výboru vím, jak důležité je mít nejen jeden pohled, ale také pohled z jiné strany na to téma, takže tím je možné získat velmi zajímavé vědecky podložené výsledky. Ptám se tedy na toto co postrádám. A zajímalo by mě, jak jste se k tomu postavili, je eh, rozsudek ve věci veil. To znamená, to jsou ty firmy, které mají sídlo jenom na poštovní schránce. V poštovní schránce jenom jako. A zajímá mě, jak se budete dívat na jejich ekonomickou aktivitu a jak to dozapadá do systému. Ich sehe, dass es, äh, Vidím, že se nehlásí nikdo další, takže požádám pana Dana, aby se odpověděl. Hmm. Thank you very much, chair. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Eh, co se týče té první otázky, eh, to znamená ten německý překlad, jakmile to dokončíme, to hodnocení, tak to přeložíme i do dalších jazyků. Bohužel momentálně tedy německý překlad neexistuje, ale pokusíme se ho získat co nejdříve rychleji to bude možné. Ta otázka eh, eh, týkající se těch různých systémů, jestli jsou kompatibilní v různých členských eh, zemích, jak se správně řekla, německé právo používá oba tyto principy týkající se sídla společnosti. My o tom ostatně hovoříme i v naší zprávě, je to v příloze 4, je přístupná na webu. Já vám určitě pošlu na to odkaz. Myslím si, že v zásadě ten problém spočívá v tom, že soudní eh, dvůr vlastně se zabýval hlavně těmi společnostmi, které se přesouvají do nějaké země a ne těmi společnostmi, které naopak odcházejí z určité země. Eh, čili to eh, soudní rozhodnutí bylo takové, že eh, vlastně nám eh, to nechává otevřené, otevřené možnosti a potom eh, je to na legislativě, jak to rozhodne. Ta další věc, tady si myslím, že je jednodušší pro velké firmy, aby se poprali s určitými překážkami. Pochopitelně malé a středně velké podniky to mají poměrně těžší Eh, myslím si, že kdybychom měli ty zjednodušené postupy a kdyby eh, byly příslušné směrnice také k dispozici, tak to by vedlo k situaci, která by byla jiná. Eh, ta otázka od paní předsedkyně, to jsou ty letterbox companies, neboli podniky, které v podstatě existují jenom jakoby adresa Eh, tady si myslím, že jde o to, abychom se pokusili eh, najít eh, situaci, která by se postarala o to, že by skutečně byla svoboda absolutní a nebyla by tady nebyl by tady eh, nebezpečí eh, určité diskriminace, čili eh, já se pokusím zapracovat také odpověď na tyto otázky do toho textu, reagovat na ty vaše otázky písemným způsobem a doufám, že vám dám k dispozici verzi, která bude i v těchto bodech jasnější. Děkuji. Ještě jednou děkuji za vynikající práci. Možná bychom se mohli zamyslet nad tím, jak dále postupovat. Napadá mě toto. U tohoto tématu je právní výbor i plenární zasedání eh, už dlouho. V poslední eh, legislativním období jsme se na to dívali a snažili jsme se, aby komise konečně začala jednat. Zatím, zatím je to velmi málo, byli jsme také velmi opatrní. A možnosti, které máme k dispozici, usnesení, naše nástroje, všichni znáte. A můžeme udělat také to, že bychom v příštím období příští komisař, příští komisařka byla vyzvána, byl vyzván ještě více se tím zabývat, takže já bych ráda předložila tuto věc k, dispo, k diskuzi, protože my si jako Evropský parlament jsme se toho tématu chopili dobře a myslím si, že bychom neměli povolit a měli bychom trvat na tom, aby se v tom tématu pokračovalo. Jde o to, aby se to nestrčilo do šuplíku, aby se na tom pracovalo dále. Hlásí se k tomu ještě někdo? nehlásí, takže bych přešla k dalšímu bodu a to je bod 18. To je pan Sajer, zpravodaj, kterému dám slovo, aby nás informoval. Prosím, pane Sajere. Thank you very much, uh, lady chair. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Opět se eh, jedná tedy o otázku toho převodu legislativních pravomocí a prováděcích pravomocí. To je věc, kterou se zabýváme a která nás straší už od té minulé zprávy. Já sám se věnuji této otázce zde v parlamentu eh, velice pečlivě a jsem velice rád, že náš výbor se rozhodl k tomu vypracovat zprávu z vlastní iniciativy, protože stále toho ještě je třeba hodně řešit. Eh, my v maďarštině říkáme, že když eh, nejsme až tak moc nucením, eh, vzpomeňte si, že nás Mongolové a Tataři okupovali, a, takže jsme museli pořád se přestěhovávat a utíkat hodně rychle. Takže my říkáme, že něco, když není urgentního, je to urgentní, ale ne úplně urgentní, tak nám Tataři nesedí na zádech. Což znamená, že v tomto případě Eh, skutečně můžeme k této otázce přistupovat trošičku eh, eh, relaxovaně, ale můžeme se pokusit skutečně se nějakým způsobem přesně tyto věci stanovit. Chtěl bych obecně teď popsat tu situaci. Lisabonská smlouva pochopitelně přinesla úplně nové věci. Pro náš parlament bylo to právo eh, přeskumu a to souvisí také právě s tímto převodem legislativních pravomocí. Je to jasné oddělení, i když praxe během posledních několika let nám eh, eh, ukázala, že ne každý interpretuje stejným způsobem. Jinými slovy, existují stále problémy na úrovni rady Eh, je jasné, že Rada nemá vůbec zájem se zbavit pravomocí, kterou až do té doby měla právě jenom Rada a na druhé straně parlament ji vůbec neměl, čili tato ochota neexistuje. Jménem parlamentu, a tady si myslím, že nejsme zatím dostatečně zkušení, eh, a eh, Rada skutečně často nás manipuluje, hlavně tehdy, kdy eh, nejde o, tu o ten horizontální přístup k těmto eh, pravomocím, ale když se jedná o konkrétní zprávu. My jsme všichni vlastně eh, zpravodajové, když máme zprávu, tak je jasné, že je potřeba se vždycky soustředit na tu podstatu té otázky a ta procedurální otázka je vždycky součástí toho. Jinými slovy, musíme se věnovat i této věci, musíme se podívat, jak ta situace se vyvinula. A já bych eh, v rámci této zprávy rád vás přizval k tomu, abychom přišli se svými myšlenkami. Jaké jsou ty skutečné problémy? Já nejsem ortodoxní ve svém přístupu. Já si myslím, eh, že eh, máme ty všeobecné deklarace k této věci, máme také zcela jasně stanovené pokyny a um, eh, jedna, eh, jeden případ už je teď u Lucemburského kurzu, eh, um, soudu a existuje již celá řada rozhodnutí soudu týkající se toho, jak se rozdělují ty základní a neza, ne, zásadní a méně zásadní elementy. Jinými slovy, kromě toho také konference předsedů výboru k tomu vydala své stanovisko. To je Eh, který obsahuje také určitá doporučení a pokaždé, když eh, jsou naplněna kritéria, eh, parlament musí trvat na tom, že má ten delegovanou pravomoci a ne pouze tu prováděcí pravomoc. Eh, z tohoto hlediska eh, v, tom, v této oblasti existuje celá řada zkušeností už, ale problémy stále zůstávají. Dovolte, abych o některých pohovořil konkrétně. Já jsem eh, říkal, že rada nás často manipuluje a že s námi hraje takovou hru, ale ono to tam nekončí. Rada často vůbec nemá zájem na tom, aby nám předala ty příslušné pravomoci, včetně těch prováděcích pravomocí a to jsou otázky, kterým se musíme věnovat. Jestliže, nám, jestliže nedůvěřují takovémuto postupu, tak eh, to musí říci jasně, jménem parlamentu musíme pochopitelně chránit své zpravodaje. Jak jsem již řekl, naši zpravodajové vždycky mají zájem o to, aby se dostali eh, k něčemu v té své zprávě, aby dospěli k nějakému závěru. A většina lidí eh, vám na těch různých setkáních řekne, to jsou hrozně eh, složitá eh, dosie, my jsme již všechno vyřešili a jediná věc tam vždycky chybí a to je ta celá otázka právě toho převodu pravomocí, včetně prováděcích pravomocí. Takže někdy potom to vypadá, že parlament skutečně se zabývá naprostými drobnostmi a maličkostmi. Ale proč je to tak? Musíme vytvořit určitou ochranu pro své zpravodaje, aby nebyli eh, svým způsobem zneužívány těmi ostatními eh, institucemi. Eh, rada, rada je velice moudrá často, oni vědí přesně, co chtějí, oni mají konstantní postup a oni vědí, že musí pochopitelně to, co eh, domluví, prodat těm dalším členům rady. Možná, že řeknou, možná, že o ně, eh, eh, v něčem prohrajeme, ale každopádně bitvu vyhrá, vyhráváme, protože nám zůstávají všechny ty pravomoci. Je zajímají hlavně dlouhodobé výhledy, ale my poslanci a budeme mít nový parlament od příštího roku a pochopitelně budeme mít mezi sebou hodně poslanců, kteří nebudou mít tu potřebnou zkušenost. A myslím si, že zde na půdě tohoto eh, výboru jsme si vědomi toho, Spravodajci si, spravodaj eh, jsou si toho vědomi, jak je důležité, aby měli ty převedené pravomoci, protože potom mohou v podstatě Eh, si zachovat určitou doménu eh, vlivu. Čili tak vypadá ta situace dnes. Já navrhuji tedy, abychom eh, si udělali určitý přehled o tom, jak ta situace vypadá. Pokud zjistíme, že existují problémy, tak se jim věnovat. Já ne nabízení tady nějaká velká slova, nějaká hesla. Já si myslím, že jde o to, aby skutečně jsme stále zdůrazňovali to rozhodnutí konference eh, předsedů výboru, jestliže potřebujeme například změnu jednacího řádu, nebo jestliže potřebujeme se obrátit na soud v některých případech, <clears throat> nebo jestli použijeme další instrumenty, tak já se pokusím vám je navrhnout, pochopitelně budu vycházet z konzultací s vámi se všemi, já jsem ochoten tyto věci dělat, jsem velice flexibilní v tomto přístupu. Eh, myslím si, že by bylo dobré také nastínit určitý harmonogram, <clears throat> jak bychom měli postupovat, tak abychom se dostali na plenárku s tímto bodem, dejme tomu v červenci nebo v září. Já si uvědomuji ale, že ten Tatar skutečně mi na zádech nesedí. A jde mi opravdu spíše o to, a aby se ten e, problém e, vyřešil. Nejde mi o to, abych měl další zprávu. Já mám poměrně dobrou statistiku, co se týče zpráv, které jsem již vypracoval. Ale jde mi o to e, pomoci dalším kolegům, kteří třeba zasedají v jiných výborech a kteří si nejsou vědomi toho, jaký problém toto představuje. My jsme se již setkali s členy projektového týmu, kde by měly být eh, zastoupeny všechny výbory a tito lidé by nám měli také <clears throat> předávat své názory na tuto věc. Eh, také jsem byl pozván na konferenci předsedů výboru, čili i tam o tom budu hovořit a ten základní zdroj eh, pro vypracování této zprávy budou moji kolegové právě zde v tomto výboru. Doufám tedy, že eh, ta spolupráce bude plodná, že se nám podaří eh, vyměnit si eh, názory na tuto otázku a mě eh, zajímají ještě další body, body, které ale by vždy měly vycházet z naší zkušenosti a nejen tedy z té eh, takzvané teoretické jasnosti. Pochopitelně právníci jsou eh, úžasní, určitě o tom budou psát spoustu knih, ale my musíme řešit problémy. My jsme již byli svědky toho, že v některých výborech je praxe velice dobrá, v některých výborech je méně dobrá. Eh, <clears throat> eh, není potřeba jako je nutit eh, některé tyto věci měnit, ale pokud se objeví problém, tak potom potřebujeme skutečně jednotný přístup a to z celého parlamentu. Pak není dobré, když každý si to řeší po svém. Já si myslím, že je zodpovědností tohoto parlamentu připravit něco, co bude solidní, co bude funkční co zabrání vzniku problémů, se kterými jsme se museli prát my během posledních pěti let. Eh, Děkuji, pane Sajere. Mám tu pana Rabkaje a potom paní Tajn, prosím. Paní předsedkyně, víte o mně, že nejsem žádný velký přítel zpráv z vlastní iniciativy, ale tohle je případ, kdy zpráva z vlastní iniciativy je logická, rozumná, užitečná a nutná. Nic jiného nemáme. Myslím si, to, co řekl kolega Sayer, je velmi pochopitelné, jeho přístup se mi líbí. Taky si nemyslím, že bychom měli hledat krásná slova a měli bychom rychle rozhodovat, jest pak to půjde eh, jako 8, pak to dopadne jako 80 eh, našich iniciativ, to znamená v koši a nikdo to nebude číst. Nám jde ale o přesný opak. Naším zájmem je, aby naši kolegyně a kolegové, kteří s tím pracují, byli schopni tento nový nástroj v duchu parlamentu používat. Je to jedno z témat, kde nejde o boj mezi jednotlivými směry politik. Je to otázka různých pozic ve frakcích. U konkrétních delegovaných právních aktů to může být jiné, ale u toho horizontálního přístupu je to institucionální otázka. Víte, že jedné instituci a priori nedůvěřuji, to je rada a na tom se nic nemění. Oni mají úplně jiné možnosti. Nejen odborné, ale i personální. Mají daleko větší štáb pracovníků než my. Naše kolegyně a kolegové, když na to přijde, tak mají eh, dva mhm. zaměstnance, můžou jim pomoci ještě kolegové z frakcí, ale celé to spektrum toho, co výbor pokrývá, Oni v tomto personálním počtu platí to i pro sekretariát, eh, nemůžou. Jejich podmínky jsou daleko horší. Proto si myslím, že bude správné, když se soustředíme na určité věci a tak, jak eh, vytváříme doporučení, můžeme udělat doporučení i tady, že jako právní výbor jsme zodpovědní a nám přísluší delegované právní akty protože my máme ve svém rotačním systému permanentní spravodajství a zpravodaje ohledně delegovaných právních aktů pro komitologii. Myslím si, že potřebujeme takovou inventuru současného stavu, abychom měli přehled a představu, protože komise předkládá zprávy ale relativně pozdě. Tak to se zprávami je. Já si na to vzpomínám z, eh, z hospodářského výboru. To je eh, zpráva o soutěžních pravidlech roka půl spožděná. To už to nikoho nezajímá. Ta zpráva už je zbytečná v tu dobu a o rok a půl později dáváme doporučení, to už nikoho nezajímá. Takže pokud to chceme napravit, musíme reagovat daleko rychleji a nevidím důvod, proč taková zpráva by nemohla přijít dřív. Hlavně vím, mohu se mýlit, ale ta zpráva komise se týká jenom článku 291, nikoli 290, a to si myslím je také důležité. Když se podíváme, kolik takových věcí se děje, to, co je delegovaný právní akt, to a prováděcí právní akt, kolik času máme, co z toho bylo schváleno, kolik bylo zamítnuto, to je otázka statistická, tam si myslím, je to trochu pracné, to ano, ale budeme si muset udělat takový kvantitativní přehled, abychom mohli udělat kvantitativní závěry. Kolega Sayer už řekl, u Evropského soudního dvora už jsou případy, co se stane, když Evropský soudní dvůr eh, na základě 291 nebo 290 eh, určité opatření zamítne. To je to, o co nám jde. A myslím si, že je to věc i pro frakce, pro politické skupiny, ale také pro zpravodaje, tak aby se informovali, co se děje v dalších výborech. Já jsem třeba stínový zpravodaj pro naši frakci a já jsem tam oznámil, že se se zpravodaji a stínovými zpravodaji své frakce spojím s těmi, kteří jsou v různých eh, dalších výborech. Já už jsem před nedávnem zahájil anketu s konkrétními dotazy na koordinátory své frakce, jaké zkušenosti mají s tím a s tím. Jde mi o to, aby to byla institucionální otázka, čili nesmí se do toho plést politické úvahy, abychom dospěli k nějakému výsledku a myslím si, že můžeme jednat i bilaterálně, zpravodajové, stínové zpravodajové, kolega Sayer eh, poskytne informace, vstupy, které má. Uvidíme, jaké budou pozměňovací návrhy. To chci ale všechno nechat ještě otevřené. To také není věc, kde bychom museli říci, že své aktivity eh, musíme doložit eh, velkou, dlouhou zprávou, když ten návrh zprávy je Eh, už ve výboru a většina s ním souhlasí, proč bychom ho měli měnit. Takže já toto mohu nabídnout za svoji frakci, že budeme spolupracovat. Děkuji, paní Tajn a pak pan Sperony. Ano, to téma je nesmírně důležité, ale bohužel to ještě nerozpoznali kolegové z dalších výborů a proto je spousta nejasností. Skutečně je to spíš nejasné než jasné. Není to právnické téma, to ti ostatní také ještě nepoznali, si neuvědomili. Je to skutečně politické téma, je to otázka vymezení delegovaných právních aktů, prováděcích právních aktů. Pokud je o pozměňovací návrhy, já patřím k těm, kteří eh, relativně důsledně Eh, jsou proti delegovaným právním aktům a chtěla bych je nechat pouze tam, kde skutečně nic jiného nepřichází v úvahu. A pokud je o statistiku, já si myslím, že bude velmi obtížné udělat statistiku, v které zprávě je zmocnění k delegovaným právním aktům a kolik Mohu říci, že my už jsme to diskutovali a v nařízení o ochraně údajů jsme měli 45 zmocnění k delegovaným právním aktům na 100 stránkách, takže to už ukazuje, že to už téměř indikuje zneužívání tohoto nástroje, když je to zrovna ve v nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud jde o trialog k účetnictví, tak eh, ta jednání jsou tajná, důvěrná, ale mohu říci jenom tolik, že jsme se neschodli s radou v tom, zda to, co čteme, je delegovaný právní akt, jestli to vůbec může být prá- delegovaný právní akt. Právní služby se dohadují mezi sebou, je tam spousta nejasností a já mohu oznámit, že už jsem udělala jednu akci k této věci. Je to velmi takové suché téma, nezáživné, ale mm, zemské zastoupení v Berlíně, kde jsem tu akci organizovala, bylo zaplněné do posledního místečka, takže to ukazuje a tady oznámím 6. března, což už je příští týden od 9.30 do 12.30, bude obdobná akce tady v parlamentu s profesorem Majerem. E, přihlásila se už spousta účastníků, jsou to korifejové z té oblasti, kteří tu budou, skutečně znalci, bude tu zastoupeno celé spektrum, e, potraviny, všechny ostatní oblasti, kterých se to může týkat. A já mohu jenom vyzvat, abyste se toho zúčastnili. Ono to na první pohled vypadá jako pouze právnické téma, ale ono je to velmi důležité politické téma. Takže eh, jde o to, abychom věděli, co všechno se dá těmito delegovanými právními akty udělat. Děkuji, pan Speroni. Grazie, presidente. Děkuji vám. Myslím, vzhledem k svému původu, myslím si, že vím eh, o tématu poměrně dost. V naší ústavě z roku 48 máme podobná ustanovení a podobné akty. Máme akty v přenesené pravomoci, legislativní vyhlášky, vyhlášky prezidenta. A v této souvislosti máme tedy hodně zkušeností. A e, náš ústavní soud také v mnoha případech jednal jedná tehdy, pokud toho delegování, přenášení pravomocí probíhá příliš mnoho. Například eh, zrušili celou řadu legislativních vyhlášek v poslední době, protože ehm, parlament také nemůže překračovat své pravomoci. Pokud sledujete vývoj v Itálii za posledních 50 letech, tak to může být také užitečné. A nemyslím si, že tady jde jenom o problematiku konfliktu mezi parlamentem a jiných institucí. V podstatě hovoříme o hájení zájmu občanů legislativní akty, které jsou určeny ke zlepšení životních podmínek pro občany, jednotlivce, ale také společnosti a Evropu jako celek, eh, jsou samozřejmě chválihodné. Otázkou je, eh, kdo eh, bude za co odpovídat. Ale články hovoří jasně, můžeme také hovořit o tom, že jsme spolu zákonodárci. My ehm, nechceme tuto práci nikomu předávat. Pokud ji chceme eh, tedy dělat sami, musíme být opatrní, abychom nevzali rámec, který bude příliš široký. A zároveň nechceme, abychom, aby někdo naše pravomoci vykonával za nás. Samozřejmě, Lucemburský soud, tomto smysl, soudní dvůr, eh, také jedná, ale vždycky máme možnost zrušení takového aktu. Rozhodně nechceme dávat příliš mnoho ehm, institucí. Pokud budeme mít jasně definované instituce, tak s tím není žádný problém. Děkuji, pane Sperony. Ráda bych teď vyzvala zástupce komise, který je přítomen pana Tenfirda, pardon, já ta jména vyslovuji špatně, pana Tenera, aby se ujal slova a pak dám slovo zase panu Sajerovi, co by zpravodaji a pak eh, přejdeme k hlasování. Naštěstí je pan Baldazáre ochoten, abychom ten bod před hlasováním probrali hned po hlasování. Takže dávám slovo zástupci komise, prosím. Eh, <clears throat> <coughs> um, děkuji, děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, já bych nejprve chtěl poděkovat panu Sajrovi za to, že se opět věnuje této otázce. V minulosti jsme v této oblasti již spolu spolupracovali a pro mě bude velkým potěšením s ním na těchto věcech pracovat, na těch horizontálních otázkách ještě teď. Jestliže se na to podíváme z našeho hlediska, tak myslím si, eh, eh, že to je taková ta situace, kdy lahev je z půlky plná nebo z půlky prázdná. Podle toho, jak se na to podíváme z pozitivního hlediska, můžeme konstatovat, že jsme skutečně již přijali celou řadu nástrojů, eh, jako je například prosazování těch převedených Um, um, pravomocí a tak dále. A komise kromě toho také již přijala celou řadu takovýchto delegovaných eh, aktů eh, a neměli jsme s tím vůbec žádné problémy. To znamená, že eh, konzultace, a to je důležité také ve vztahu k radě, že ty konzultace nám ukazují, že toto v praxi vlastně neznamená žádné velké problémy. Ty konzultace byly vždy Eh, prováděny tak, jak měly být. Eh, parlament byl vždy příslušným způsobem informován a zatím nedošlo k tomu, že by parlament nebo rada něco vetovala. To je pozitivní na té věci. Eh, také jsme došli ke společnému názoru, což bylo velice užitečné během všech těchto jednání. Negativní na té věci je to, že někdy stále určité problémy existují, nevždy je snadné dosáhnout shodného názoru, ale jak řekl pan szájer eh, ten problém spočívá eh, v tom, eh, jak rozdělovat ty věci na ty, které by měly být považovány za převodné nebo ne. Myslím si, že by bylo nebezpečné to nechat jaksi nakonec, ať se to samo nějak vyřeší, protože Pochopitelně vždy existuje určitá marže, tak jak, eh, eh, která souvisí s tím, jakým způsobem se ty jednotlivé akty předkládají, jakým jsou způsobem interpretovány, ale obecně se dá konstatovat, že to je právní eh, otázka a pokud ji vyřešíme špatně, tak to bude mít dopad na legálnost jakéhokoliv aktu, ať už je to akt delegovaný nebo prováděcí. Myslím si, že z praxe víme, že existují určité problémy, eh, eh, eh, s těmi akty, které jsme považovali za prováděcí a přitom měly být považovány za delegované. A to si myslím, že je potřeba zdůraznit. Já si myslím, že důležité je, abychom v této oblasti spolupracovali s radou, abychom se pokusili nějakým způsobem e, zahájit meziinstitucionální dialog, který e, by nám pomohl dostat se dále. Myslím si, že je skutečně zásadní to naprosto přesné rozlišování toho, co je delegováno a co je e, prováděcí. V současné době určité problémy v této věci existují, ale myslím si, že teď už máme dostatečné zkušenosti k tomu, abychom na základě kazuistik skutečně tyto věci Eh, řešili eh, na základě horizontálního přístupu. A eh, to by se pak týkalo všech těch dosie v rámci tohoto finančního rámce. Čili my se snažíme prosazovat to, aby tyto věci se skutečně dále rozvíjely a abychom měli vypracované příslušná kritéria. A já Děkuji, pan Sayer. Much for the contributions. I think it's a good kick-off for the, for the debate. Uh, Děkuji, já myslím, že to je dobré východisko pro diskusi. Naši kolegové také sdělili, že teď máme více zkušeností, než tomu bylo dříve, ale rozprava také odráží určitou frustraci v tomto směru, jako kdyby nás někdo chtěl vyšachovat ze hry. A těch problémů je přitom méně než dříve, protože, jak správně zástupce komise řekl, vyřešili jsme spoustu problémů, získali jsme zkušenosti, vytvořili jsme automatické postupy, nicméně zůstávají nedořešené problémy a samozřejmě musíme doufat, že někde bude muset rozhodnout soud, když se parlament a komise neschodne. Někdy komise eh, schválí něco, co znamená, že se parlament musí musí vzdát určitých práv. Situace je tedy komplikovaná. Sdílím eh, názor kolegy Rabkaje ke zprávám z vlastního podnětu. Myslím si, že to by měl být dobrý argument a měl by se takto využít, poněvadž je to jinak ztráta času. Ty diskuse jsou sice příjemné, ale nikdo jim vlastně nenaslouchá. K velkému problému, s nímž se tady setkáváme, je problém aktů v přenesené pravomoci, a také skutečnost, že teď je vyvíjen velký tlak na parlament, především v problematice eh, toho, že parlament musí dosáhnout dohody při prvním čtení a eh, vydat se pro eh, druhé čtení, k druhému čtení jenom v aktech přenesené pravomoci by znamenalo, že my nemůžeme kolegům pře- vysvětlit, jaký je postup naposledy, když jsme změnili eh, jednací řád eh, v souvislosti s eh, přeskumem mandátů, ta úsilí bylo zaměřeno na to, aby něco, co mělo být schváleno v druhém čtení, přešlo už do prvního čtení a mohlo být tak schváleno, protože je to velmi neodkladné. Ale stejný tlak je vyvíjen také na naše kolegy. A znamená to, že musíme hledat cestu, jak kolegy od před těmito tlaky chránit. Někdy to může znamenat nutnou změnu jednacího řádu. Musíme být velmi otevření v této oblasti. Velmi oceňují úsilí paní Tajn právě v této oblasti. Já si myslím, že bychom měli zjistit, kde jsou největší problémy, ale když budeme rozhodovat o tom, co dělat dál, zda regulovat formou právních aktů nebo přenesením pravomocí, tak to má také svůj význam, protože parlament nemůže probírat veškeré podrobnosti. Ale když se rozhodneme, že nebudeme postupovat sami, necháváme to na další straně, tak máme dvě možnosti při delegované akty, kdy tedy ponecháváme e, moc ve svých rukou a prováděcí akty, kdy ztrátí, ztrácíme. Tomu by možná komise dala přednost, ale tento parlament se pak e, bude chtít snažit ošetřit všechno v samotném právním aktu. My však nejsme jediným zákonodárcem a to znamená, že Eh, také závisíme na ostatních. Eh, jsem rád, že se konference bude konat. Mě Josef Bol požádalo předsedání zasedání frakce, ale budou tam kolegové a já se rád nechám informovat. Začneme tedy s příkladem Itálie a jsem velice rád za nabídky spolupráce a za komisi a komise té mohu také říci, že se velice těším na spolupráci a vítám flexibilní přístup, který nám e, skutečně přinese hmatatelné výsledky také pro kolegy v dalších výborech. Děkuji vám. Dankeschön. Děkuji. Tím se dostáváme k hlasování. Dneska vidím velmi dobře. Vidím, kdo všechno je přítomen. Takže nebudeme dělat hlasování na zkoušku, protože dnes je jasné, kdo tu je, kdo tu není. Dostáváme se k prvnímu stanovisku, stanovisko pana Stojanova eh, to je rámec záchrany eh, úvěrových eh, institucí a investičních podniků. Pan Stojanov tu není, ale budeme hlasovat. Všechny vás žádám, abyste použili hlasovací karty. Pokud někdo nemá, pan Vílent a pan Rabkaj nemají ale dnes je to, jak už jsem říkala, tak přehledné. Žádné neznámé obličeje nevidím, takže kdo nemá kartu, zvadne ruku. Kdo je pro? Stanovisko pana Stojanova? Pardon, pardon, omlouvám se. Já jsem dneska Dneska pospíchám tak, že jsem to trochu popohnala, trochu moc. Takže tak rychle to nepůjde. Začneme samozřejmě tak, jak to má být, eh, stanoviskem pana Stojanova, eh, pozměňovacím návrhem 9. Kdo je pro? Proti? Tak ale to teda vůbec nebylo přehledné. Ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro proti, zamítnuto. Desítka pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, to musíme ověřit elektronicky. Hlasovali všichni? Pardon, ne všichni mají karty hlasovací. 8 ku 7 schváleno. 8 pro, 7 proti. Schváleno. Další pozměňovací návrh 6 pro, proti, zamítnuto. Sedmička pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 1 pro, proti. Musíme ověřit. Myslím si, že to bylo schváleno, ale radši ověříme. Devět pro, pět proti, pardon, 6, 9 pro, 6 proti, ale i tak schváleno. Zvedejte ruce vysoko. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, schváleno. Dvojka pro, proti, zamítnuto. Trojka, zpravodaje pro, proti, Jasně zamítnuto, tím se dostáváme ke stanovisku jako celku elektronicky. Vím, že musím připočítávat ty dva, takže hlasujeme. Končím hlasování. Jednomyslně přijato, schváleno. Gratulujeme panu Stojanovi, který tu dnes, jak už jsem říkala, není. Tím se dostáváme k dalšímu tématu, což je právní základ. Pan Speronis, jeho stanovisko eh, vyřazování z provozu jaderných zařízení v Bulharsku, Litvě a Slovensku. Přeje si ještě někdo slovo, paní Lichtenberger? Ano, děkuji. Myslím si, že v tomto případě musíme postupovat velmi přesně. Máme tu právní službu a já bych eh, ještě jednou požádala právní službu o její stanovisko. Jde o to, zda protokoly o přístupu nebo vstupu vezmeme za základ, za právní základ. Podle mě by to bylo trochu zvláštní, tento postup, jednak proto, že parlament na to nemá vliv a za druhé, myslím, že tady musíme zajistit také právní jistotu a spolehlivost. Takže to podle mého názoru není jenom ta možnost volby nechat eh, právní základ v Euratomu. Pokud se na to podíváme jako celek. Nicméně je to velmi komplexní věc a chtěla bych říct, že výsledky účetního dvora o použití prostředků na vyřazení z provozu v Litvě ukazují, že jsou velmi problematické, čili jsou, jsou tady aspekty, které jsou důležité, abychom postupovali správně, ale byla bych ráda, kdyby právní služba mohla ještě poskytnout své stanovisko. A ITRE nebude hlasovat hned o té věci, takže nejsme ani eh, pod eh, tlakem času a můžeme si dopřát analýzu. Děkuji paní Lichtenbergerové. Takže dám možnost právní službě, aby se vyjádřila k této věci. To samozřejmě vyžaduje, aby tu někdo z nich byl. Prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem dostal ten překlad trošičku opožděně. Ano, máte před sebou nařízení eh, rady eh, týkající se eh, uzavření tedy některých těch elektráren v těchto třech zemích. Vycházíme tedy se smlouvy o Euratomu Eh, jde o to, že eh, toto vlastně vyplývá ze závazků, které eh, jsou součástí těch přístupových jednání. Zde se hovoří o tom, že celá tato situace skončí v roce 2006 a 2009. V Litvě máme jiný protokol, který je trošičku méně jednoznačný. Důsledkem toho je to, že v podstatě nejsou žádné pochyby o tom, že co se týče eh, Slovenska a Bulharska, jediná, jediný právní eh, základ je, je článek 203 Euratomu. Eh, v případě Litvy je to jinak. Tady můžeme eh, se zabývat článkem 203, tak jak to navrhuje komise, a nebo protokol 4 z těch přístupových jednání. My se domníváme, to znamená právní služba se domnívá, že i když protokol číslo 4 eh, nemá eh, žádný termín, přesto v tom článku 3 vychází z těch finančních výhledů. Vzhledem k tomu, že ten článek 203 se týká finančních výhledů z roku 2006 a potom pro 2007 až 2013, tak my tomu rozumíme, tomuto článku 203, tohoto protokolu 4, tak, že finanční pomoc může vycházet z tohoto protokolu pouze po dobu těchto dvou programovacích eh, období. Eh, v těch jiných případech bychom měli vycházet tedy z toho článku 203 eh, smlouvy o Euratomu. To ovšem neznamená, že potom už nemůžeme poskytovat žádnou finanční pomoc. Eh, jenom ten právní základ bude zkrátka odlišný. Místo toho, abychom využívali eh, protokol číslo 4, který souvisí s přistoupením, to znamená kvalifikovaná eh, většino, většina ze strany rady, žádné konzultace ze strany parlamentu, ten Článek 203 eh, eh, by teď znamenal, že bude potřeba jednohlasnost sociální rady a konzultace s parlamentem. Eh, Děkuji, myslím, že pan Speroni se hlásí o slovo. Grazie, presidente. Proprio un... Děkuji vám, paní předsedkyně. K prvním slovům, která pán správní služby použil ve svém vystoupení, bylo, vý, byl výraz nejednoznačný. Není tedy jasné, jaká pravidla tady platí, protože vidíme různá hodnocení mezi právními služby rady a komise. Ty si vzájemně nevidí do karet a mám i já tedy problém vykládat tato pravidla. Já bych tedy přirozeně inklinoval ne k tomu, že bychom měli souhlasit eh, s tím, co říká naše právní služba. Neznamená to, že bych jim nedůvěřovala, ale vzhledem ke složitosti a nejednoznačnosti pravidel doporučuji, abychom zde uplatnili článek 4 aktu o přistoupení, kde se uvádí, že zmíněná finanční pomoc může pokračovat až do roku 2016 a dál. Není zcela jasné, zda rozsah finanční pomoci je limitován, řekl bych, že není. Frau Lichtenberger noch mal. Paní Lichtenbergerová ještě jednou. Ano, Dávám kolegovi zapravdu v tom, že se jedná o komplexní věc ale v určitých věcech se musíme podívat na to, co je cílem. Cíl je jasný. Měli bychom zajistit, aby peníze Evropské unie byly vydávány na to, na co jsou určené. A o tuto otázku jde, to je ta otázka v pozadí, to je cíl. Pokud si vzpomenete, kontroverzní jednání kolem přístupu, tam se poskytovaly pomoci také na vyřazení z provozu velmi starých a k poruchám náchylných atomových elektráren. My jsme s tím měli velmi intenzivní diskuzi eh, s některými státy. Ale další věc je ta, a to považuji za důležitou, jde o reference k určitým finančním výhledům, které musíme také zohlednit. A jde o to, abychom se pokud možno vyhnuli tomu, zejména ve finančních otázkách, abychom měli nejasnou úpravu. Ale protože je ta věc tak komplexní, tak bych požádala, abychom na příští schůzi tu věc prodiskutovali do hloubky, nerozhodovali dnes, tak aby ostatní členové výboru měli ještě možnost seznámit se s touto komplexní materií. Je pravda, že to téma je komplexní, to se teď ukázalo, ale i přesto bychom měli rozhodovat. Nemůžeme to téma odsouvat do nekonečna. Takže než přejdeme k hlasování, eh, obzeptám se ještě vás. Mluví něco proti tomu, abychom teď hlasovali? Paní Lichtenbergerová, vy jste proti? Ještě někdo proti? Takže budeme hlasovat. Takže předkládám k hlasování stanovisko, tak jak bylo prezentované panem Speronim předkládán k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Um, bevor wir da jetzt uh, in, in, in, in Privatgespräch. Než tady začnou soukromá jednání, tak máme ještě jeden bod eh, hlasova, na, na, k hlasování delegování legislativních eh, pravomocí. Stanovisko pana Stojanova. Hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Přijato. Tím jsme zvládli dnešní hlasování. Ještě jednou děkuji panu Baltazáremu za ochotu, že můžeme jeho bod přesunout až po hlasování, takže pan Baldazáre má slovo, prosím. On petition. A ještě chci požádat eh, ty, kteří odcházejí, aby odcházeli potichu. Bene. Grazie, Presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tento návrh předkládá nový právní nástroj pro zajištění obstavení účtu jde o příkaz k obstavení účtu jakožto alternativu k vnitrostátním postupům. Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je zajistit efekt překvapení v uplatnění rozhodnutí soudu. Pokud by se pak dlužník snažil převést prostředky na jiné účty, tak je důležité, že bude existovat tento postup, který bude eh, k dispozici v členském státě sídla dlužníka ještě před eh, zmrazením účtů, aniž by proběhlo předtím slyšení s dlužníkem. Tedy jde nám o to, abychom zabránili převod prostředků z jednoho účtu na druhý. Jak vyplývá z diskusí, které zatím proběhly, kritika se zaměřuje především na nutnost dosáhnout rovnováhy mezi zájmy dlužníka na straně jedné a věřitele na straně druhé. Význam ponechání efektu překvapení v celém systému eh, formou postupu ex parte, v současné době vede pří, k přílišné rovnováze ve prospěch žalujícího a to by mohlo vést nakonec ke drakonickým opatřením vůči dlužníkovi. My jsme právě z tohoto důvodu předložili řadu pozměňovacích návrhů, abychom systém více vyvážili a zmírnili. Návrh by se měl uplatnit v odůvodněných případech, kdy budou orgány činné v trestním řízení mít možnost spolu se žalovaným zjistit, zda jsou tyto požadavky odůvodněné a teprve pak bude jednání postupovat. Já jsem potřeboval také zpřesnit podmínky pro vydání příkazu, kdy se zjišťuje, zjišťuje zda je potřeba důkladní, důkazní materiál, který by prokazoval eh, existenci dluhu. Zároveň, eh, k pod, abychom podpořili odpovědné využívání tohoto mechanismu, máme tady pozměňovací návrh, který uvádí, že Věřitel pak ponese odpovědnost za jakékoliv škody, pokud vzniknou a pokud dojde pozdějšímu zrušení tohoto příkazu nebo jeho odvolání, pokud se ukáže jako neodůvodněný. Znamená to úhradu dostatečné záruky ze strany věřitele, aby byly případně eh, poskytnuty náhrady, eh, pokud je později nutné takový příkaz k obstavení odvolat. To nás, k tomu nás vedla snaha dosáhnout rovnováhy v celém mechanismu. A další pozměňovací návrhy se týkají zpřístupnění informací eh, o bankovních účtech dlužníka, tak abychom zabránili zpřístupnění nerelevantních informací nebo porušení bankovního tajemství. Také jsem chtěl z rozsahu působnosti návrhu vyloučit problém záležitosti dědictví. protože tak širok jaký rozsah působnosti by šel skutečně nad rámec smyslu nařízení. Nařízení je určeno k zajištění záruk pro možnost mezinárodního obchodování a mezinárodních smluv o koupi vůbec přes hraniční obchod. Eh, tam, pokud by se měl rozšířit rozsah působnosti, potřebovali bychom posouzení dopadu. A kon, nakonec jsme chtěli vyloučit finanční nástroje z definice bankovního účtu. Pokud chceme zmrazit finanční nástroje, vzniknou k tomu rizika, která neexistují v případě zmrazení nebo obstavení bankovního účtu, také obtížnější eh, Eh, zjistit hodnotu finančních nástrojů, poněvadž ta se mění v čase. Finanční nástroj, třeba akcie, eh, může zaznamenat obrovské výkyvy eh, v hodnotě podle pohybu na burzách, akciových trzích. Proto bych na závěr připomněl, že termín pro podání pozměňovacích návrhů je úterý 26.2. A rád bych poděkoval kolegům kteří do toho již přispěli, kteří podali návrh, případně opravu, podnět. Považuji to za velmi důležité pravidlo, které umožní lepší fungování jednotného trhu. Znamená to totiž, že bude snažší obchodovat přes hranice států. Děkuji. Děkuji. A slovo teď má Luigi Berlinger, paní Tain a pak pan Sperone. Pan Berlinger. Grazie, presidente. E, e, il nostro gruppo condivide. Děkuji. Naše e, politická skupina souhlasí s přístupem pana zpravodaje je to skutečně mimořádně důležitý a nutný eh, nástroj. Vždy jsme vyjádřili svůj souhlas s tím, co, o čem hovořil pan zpravodaj, že potřebuje mít rovnováhu. A eh, ten návrh komise skutečně je trošičku uh, Eh, ku prospěchu eh, věřitelů. Čili to, co pan Baldazáry navrhuje, skutečně mění tento základní přístup. My eh, budeme navrhovat další pozměňovací návrhy ještě, které by měly posílit tento dokument v tom smyslu, jak o tom hovořil pan zpravodaj, to znamená, abychom zajistili větší ochranu dlužníků. Souhlasíme eh, eh, také s tím, že článek 12 je správně koncipován a formulován. Eh, je jasné, že problém soukromí a důvěrnosti musí být také zde nějakým způsobem upraven. To se týká tedy toho Eh, těch informací, které by měly být eh, přístupňovány. Tady je potřeba, aby kompetentní orgány také eh, více působily v oblasti koordinace těchto věcí souvisejících s tímto. My budeme tedy se řídit tím, co řekl pan zpravodaj. Děkuji, teď paní Tajn. Já tu teď budu mít takovou dvojí úlohu, dvoj roli. Nejdříve se na to podíváme ne, z hlediska stanoviska stínového zpravodaje, který tu dnes bohužel nemůže být. A pak ještě vlastním jménem budu mít jednu poznámku. Je mi líto, že se nemohu zúčastnit dnešního jednání. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodaji za jeho návrh, který je velice konstruktivní a přitom dodržuje ten základní duch návrhy, návrhu komise, který je v pořádku. Eh, je potřeba také eh, se podívat na dopad a hodnocení dopadu těchto věcí týkající se eh, majetku, týkající se také například dědictví a převodu eh, majetku a tak dále. My domnívám se, že všechny tyto věci by měly být velice opatrně zváženy. Eh, vítám to, že se tady vynechává finanční nástroj, který je součástí definice a e, to by znamenalo, že celý tento příkaz by v některých situacích byl mimořádně složitý. Souhlasím se zpravodajem, že existuje potřeba vytvořit určitou rovnováhu mezi právy e, dlužníka na jedné straně a věřitele na straně druhé. E, myslím si, že je potřeba, aby žalobce vždy dokázal dostatečným způsobem, že jeho nárok je dostatečně zdůvodnitelný. E, to by se mělo projevit také v příslušných pozměňovacích návr- e, návrzích. E, je potřeba nicméně zvažovat i nadále návrh pana zpravodaje, který eh, eh, říká, že by měl dlužník mít právo také se vyjádřit před soudem. Kromě toho také si myslím, že je v pořádku ta otázka týkající se zodpovědnosti eh, žalující strany v případě, kdy se prokáže, že nebyly jeho nároky odůvodněné všechno také závisí na tom, jakým způsobem tyto věci budou prosazovat. A teď svým vlastním jménem za svoji osobu chci poděkovat panu Balzaremu, zpravodaji, za to, že ty obavy, které tu byly, pokud je o postavení dlužníka, jsou zapracované a myslím si, že dostatečně Chci především poděkovat za to, že všechny rodinné věci byly vyňaty a že bylo navrženo, že se tam udělá nejdříve hodnocení dopadu. Myslím si také, že finanční nástroje musíme zcela bez pochyby vyjmout, protože je to velmi komplikované. Můžeme to tam dát ještě později, až uvidíme, jak se to v praxi osvědčilo za důležité, za velmi důležité považuji to, co se navrhuje, aby věřitel měl jistotu, nebo byl ujistil, dokázal ujistit, že jeho údaje odpovídají pravdě a pak, že je tu také odpovědnost, pokud by se ukázalo, že to tak není, zejména tehdy, když se udělají chybné údaje já si myslím, že tady to musíme udělat diferencovaněji, tu odpovědnost. A myslím si, že je důležité, že tu máme tu doložku eh, o výjimkách. Než soud rozhodne, může vyslechnout eh, dlužníka a já si myslím, že každý soudce v každém členském státě dokáže sám eh, posoudit, kde říká žadatel pravdu, kde jsou ty podklady dostatečné, kde ne, tam soud dokáže rozhodnout, zda vyslechne dlužníka či ne. Ty otázky, které z toho vyplývají, že nějaký, že by došlo k nějakému neodůvodněnému eh, obstavení účtu na třeba dva měsíce a tím se podnik dostal do úpadku a že se to možná stane úmyslně, ty obavy jsou větší než situace, kdy dlužník si, když bude tušit, že by mohlo dojít na nejhorší, dá předem stranou eh, určité prostředky. A myslím si, že je to lepší, než eh, pokoušet se dalších deset let o výkon o vykonání. Tady, myslím, můžeme věřit a důvěřovat členským státům a jejich soudům. Ještě mám jednu prozbu. Je to relativně krátká lhůta pro eh, pozměňovací návrhy 27.2. Chtěla jsem se zeptat, zda by bylo možné tu lhůtu trošičku prodloužit, možná do konce týdne, o kousek, o trochu prodloužit tu lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů, protože ten materiál nespěchá. Máme to na stole už eh, delší dobu a není to urgentní. Chci se zeptat, jestli to je možné. Pan Sperony, pak paní Lichtenberger. Děkuji. Já se domnívám, že ta iniciativa ze strany komise je dobrá. A také si myslím, že zpravodaj odvedl dobrou práci. Je zřejmé, eh, ostatně o tom hovořil on sám, že ten to e, cíl e, dosáhnout rovnováhy mezi těmi dvěma stranami, to znamená dlužníkem na jedné straně a věřitelem na straně druhé, že tato rovnováha není, e, dosáhnout té rovnováhy není vůbec snadné, pokud nemáme určitou jistotu zajištěnou což jsou věci, které potom bude využívat soud při posuzování těchto věcí, ale nemůžeme se vždy spolehnout na správné rozhodnutí soudce. Několik věcí k tomu ty eh, společné účty, eh, kde například eh, takový účet vlastní třeba 10 lidí, je možné například zmrazit pouze ty prostředky, které skutečně souvisejí s tím, co tvrdí dlužník, pardon, s tím, co požaduje na dlužníkovi druhá strana. Eh, například eh, belgický eh, právník může si otevřít účet pro třetí stranu, to znamená účet, na který se budou ukládat peníze například některých zákazníků takovéto peníze potom nejsou dostupné držiteli takovéhoto e, účtu. Tyto peníze jsou k dispozici třetí straně a myslím si, že to je další situace, kterou je potřeba zvážit. Další věc e, jsou ty e, zajištěné účty. Podíváme-li se na terminologii, existují pochopitelně různé způsoby, jak můžeme dávat peníze do banky. Nejběžnější je ten běžný účet ale na druhé straně jsou také spořicí účty, kterým se neříká běžný účet, ale e, v podstatě musí být také zváženy v souvislosti s tím, o čem zde hovoříme. E, na druhé straně Podíváme-li se na naše eh, vlastní prostředky, já osobně to zase tak moc nemám na běžném účtu, ale mám poměrně hodně peněz eh, například v cených papírech a také na spořícím eh, účtu, protože mám potom zajištěný lepší úrok. Čili jestliže například budete něco vyžadovat z mého běžného účtu, pak vám mohu rovnou říci, že na něm toho moc není. Eh, jistě, že to je otázka času. Eh, v některých případech to trvá velice dlouho, než se uvolní dané prostředky. Čili možná bychom se měli podívat na možnost určitých alternativních řešení. Eh, kolegové upozornili na potřebu toho, aby firmy měly možnost přístupu ke svým účtům, například aby vyplácely mzdy a platy svým zaměstnancům. Čili Měli bychom se zamyslet eh, nad možností zmrazení jiných eh, aktiv, například eh, nemovitostí nebo podobně. Čili místo toho, abychom toto aplikovali na běžný účet, tak bychom to mohli aplikovat například na hotovost. Používám slovo hotovost, abychom všichni věděli, o co jde, tak abychom zabránili absolutnímu zmrazení finanční činnosti dané firmy, pokud existuje další zboží třeba, které by mohlo být používáno jako záruka. Paní Lichtenbergerová, přejete si, já se stahuji svůj svůj příspěvek. Ne, že bychom nechtěli vědět, co jste chtěla říct, ale jde nám o zrychlení celého postupu. Já jsem chtěla, abyste byli zvědaví. Takže teď bych eh, dala ráda slovo paní Lensing z komisi, pokud chce. Paní Lensing, prosím. Um, yes, thank you, madam chair. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Komise eh, vítá tento návrh zprávy, jak již řekli eh, ostatní poslanci. My si myslíme, že, ta, eh, že eh, tento instrument skutečně nám umožňuje <clears throat> zachovat tu původní architekturu, tak jak ji navrhla komise. Eh, to je ta definice těch přeshraničních případů, otázka jurisdikce a také otázka týkající se žádosti vydat určité informace. Podle nás tento přístup je pozitivní co se týče toho hlavního problému, to znamená ta otázka eh, rovnováhy mezi právy eh, dlužníků a věřitelů, eh, kdy se hovoří o tom, že by to mělo být trošičku více uděláno ku prospěchu dlužníků. Tady bych chtěla říci, že my jsme otevřeni této možnosti, jsme ochotni tu změnu zavést za předpokladu, že to nepůjde proti efektivitě vlastního postupu. <clears throat> z tohoto eh, hlediska bychom skutečně rádi přijali ty pozměňovací návrhy, které eh, nově formulují různé podmínky a také eh, ta otázka zabezpečení eh, a také ta otázka zodpovědnosti, to znamená zavedení jakéhosi pravidla toho, kdo je za co zodpovědný. Tady si myslím, že to potřebuje skutečně novou formulaci. Trošku nám dělá obavu eh, návrh eh, týkající se výjimky expatre. Tady zpravodaj sám eh, zdůraznil význam eh, toho eh, překvapivého efektu a dopad na samotnou efektivitu daného projednávání. My si myslíme, že tato otázka by se měla nechat na soudci, který by měl rozhodnout tu otázku ex parte, kdy v některých mimořádných zkušenostech by skutečně mohlo jít o e, trošku snížení e, dopadu tohoto nástroje. Co se týče toho příkazu ex parte, to e, v této věci se domníváme, že soudci v různých státech by asi nebyli ochotni vydat takovýto ex parte příkaz, protože je důležité, aby takovýto člověk by, eh, by byl informován o tom, že tento příkaz o obstavení soudu, o eh, obstavení účtu je na cestě. A já musím říct si za komisi, že my bychom eh, byli ochotni zvažovat výjimky tohoto charakteru ex parte, ale ty by musely být formulovány daleko přesněji. Eh, jinými slovy, byli bychom ochotni zvažovat tyto výjimky jenom tam, kde by nebylo žádné riziko, <clears throat> že se nějakým způsobem ty peníze z těch účtů ztratí. <clears throat> Tyto situace pochopitelně existují a eh, jde tedy o to, jakým způsobem to bude přesně formulováno a e, jak budou tyto výjimky e, zúženy tak, aby skutečně zajistily efektivitu e, tohoto instrumentu. Teď bych ještě stručně ráda něco řekla o některých pozměňovacích návrzích, se kterými nejsme úplně spokojeni. Otázka finančních nástrojů Pochopitelně, že eh, si jsme vědomi některých těch obav, které zazněly zde v parlamentu, ale také eh, v radě, to je ta fluktuace eh, hodnoty těch finančních instrumentů, ale neměli bychom je úplně vyjmout z tohoto rozsahu působnosti, protože existuje celá řada finančních instrumentů, které jsou ekvivalentní hotovosti a bylo by velice snadné se vyhnout jakýmsi způsobem těmto instrumentům, pokud bychom eh, umožnili to, že tyto instrumenty nebudou vůbec používány. My se domníváme, že místo toho, abychom úplně eh, odstranili eh, tyto finanční instrumenty z tohoto nařízení, že místo toho bychom se měli spíš se podívat na určitý seznam, omezit tento seznam na takové položky, které jsou méně problematické a u kterých nehrozí takové riziko fluktuace. To si myslím, že je přístup, který my bychom upřednostňovali předtím, je úplně vyjmout z tohoto nařízení. Co se týče eh, vymutí eh, posledních vůlí a těch různých otázek týkajících se dědictví. My jsme to nezvažovali v tom našem hodnocení dopadu, i když jsme si vědomi toho, že mohou existovat Eh, určité problémy například mezi bývalými manželkami nebo dědici kdy vlastně existence takovéhoto příkazu k obstavení účtu by byl nástroj vhodný a proto eh, navrhujeme, aby i tyto nástroje byly zařazeny do eh, rozsahu působnosti. Ostatně Základní nařízení už máme týkající se například eh, práva, jurisdikce a tak dále. Takže co se týče posledních vůlí a eh, dědictví, to jsou věci, které již jsou vlastně promítnuty do toho rozsahu působnosti. Dále bych vás ráda upozornila ještě na to, že tento instrument eh, se netýká pouze obchodních případů, týká se to například také různých výživného a e, alimentu a tak dále. Proto my se o tom zmiňujeme e, a říkáme, jak je to důležité e, také v oblasti povinností, to znamená alimentace výživného a tak dále. Čili nejde pouze o obchodní záležitosti. A na závěr bych ještě ráda zmínila jednu věc, o které se zde v diskusi zatím nehovořilo, a to se týká Eh, to je ten pozměňovací návrh týkající se důkazu. Já eh, tomu úplně nerozumím, ale pro komisi je důležité, aby bylo možné eh, vydat takovýto příkaz v rámci písemného postupu Eh, soudce by měl být schopen vydat takovýto příkaz na základě určitých důkazních materiálů, pokud tedy to stačí pro takové rozhodnutí. A v tomto eh, případě si nejsme úplně eh, jisti jestli by náhodou ten pozměňovací návrh, který se týká právě důkazu, by neměl být z toho vypuštěn. Co se týče těch pravidel týkajících se zveřejňování nebo zpřístupňování informací, Eh, tady eh, věřitel by měl vždy poskytnout alespoň eh, datum narození dlužníka. Možná, že to jde trošku daleko. My jsme o tom hovořili s bankami a ty nám řekli, že ve většině případů je možné identifikovat dlužníka zcela jistě na základě jeho plného jména a úplné adresy takže si nemyslíme, že je vždy nutné mít k dispozici i datum narození. Hlavně proto ne, že v mnoha situacích eh, ten věřitel vůbec tuto informaci nebude mít k dispozici a bylo by pro ně velice obtížně takovouto informaci získat. Čili eh, eh, byli bychom rádi, kdyby parlament ještě jednou zvážil tento pozměňovací návrh, ale přesto si myslím, že všechno je to velice dobrý základ pro další diskuse o této věci. Děkuji. A než dám slovo panu Baldazáremu, chci uh, upozornit na možný postup. Paní Tajn se vyjádřila v tom smyslu, zda by nebylo možné prodloužit trochu tu lhůtu pro pozměňovací návrhy, ale my musíme mít na paměti, že je nutné mít zase eh, dostatek času na překlady, takže bylo by možné tu lhůtu prodloužit do 18.2.17.30, pokud byste chtěli trochu víc, jinak se nevejdeme do plánu. Čili 18.2.17.30. Pan Baldazáre, chcete ještě jednou promluvit? Sí. Ecco, io intanto credo che la data sia il 28. Děkuji vám. Je, dva, je to 28. ne 18. Penso che... Máte pravdu, samozřejmě. No, sufficienti per... Ještě dva dny navíc, tak to myslím, že stačí. Abyste měli tedy více času s tím, že současně se vejdeme do harmonogramu, který jsme si připravili. Děkuji všem vystupujícím, panu Velingerovi, panu Spenonimu, paní Tain. Hm, kromě otázky, zda sdílíte myšlenku, hm, již je tato zpráva vedena, tak ano, samozřejmě přivítáme také otázky či podněty k problematice ochrany soukromí, bezpečnosti, případně rizik, že účet bude zmrazen na příliš dlouhou dobu. K tomu musíme mít také opravné prostředky. Rozhodně nemůžete mít eh, tedy zmrazenou aktivitu na běžném účtě, pokud chceme eh, ručit za jeden dluh. Pokud chceme Eh, za jednu jedinou výhodu eh, platit obrovské pro druhou stranu, tak samozřejmě to není vhodné. Samozřejmě se musíme také hlouběji zaměřit na problematiku vkladových účtů, spořících účtů a dalších. V mnoha případech je můžeme využít také jako účty běžné a zvažovat také účty třetích stran, tedy běžné účty, které existují pouze proto, aby někdo mohl eh, provozovat svoji obchodní činnost nebo odbornou pracovní činnost stejně tak jako společné účty. To je také nutné řešit s tím, že jenom část eh, prostředků na takovém společném účtu bude zmrazena, samozřejmě je tam prostor pro zlepšení. Možná některé aspekty zprávy by si zasloužily detailnější pojednání. Souhlasím s komisí v tom, že do značné míry lze toto pojednat eh, postupem, kdy Ehm, my vyslyšíme obě strany, ano. S tím, že strana žalovaná ehm, nemusí být slyšená až na několik výjimek. A k finančním nástrojům. Pokud bychom mohli přesněji určit, které finanční nástroje nepodléhají tržním výkyvům, výkyvům na burze a podobně. My jsme vyloučili eh, problematiku dědictví a také eh, vztahů mezi manželi, protože právě tento typ problémů, kdy se začínáme bavit o dědictví třeba a vůbec žádost zmrazený prostředků, eh, dědicům. To je něco, co automaticky nadchází, automaticky se zmrazuje částka, která eh, se váže k druhému partnerovi. Je samozřejmé, že se strana sporu snaží zajistit, aby jí byla přiznána práva, která jí náležejí. To je například aktuální v případě, kdy máme nemovitost nebo vůbec tedy dědictví, které je nutné rozdělit mezi řadu dědiců. A v některých případech je to běžný nástroj, postupy tohoto typu jsou víceméně běžné. Ale to je problém, který můžeme překonat. A k problematice důkazních materiálů. Ano, samozřejmě musíme být co nejstriktnější a požadovat důkazy. Já rozumím komisi a jejímu nesouhlasu s jiným postupem. Pokud však musí soudce vydat příkaz ke zmrazení eh, účtu, tak musí mít jistotu, že e, takový postup je odůvodněný. Tedy důkazy, které se objeví, musí být spolehlivé. Samozřejmě rezervy v tom textu ještě jsou. V každém případě děkuji všem za podněty a velmi rád se seznámím s vašimi dalšími podněty formou pozměňovacích návrhů, termín pro ně 28. a pak se pokusíme nalézt cestu k tomu, aby to vše bylo vyvážené, harmonické a bez rozporů. Děkuji. Děkuji. Děkuji také za tu opravu. Takže pozměňovací návrhy nejpozději do 28. února 17.30. Pan Speroni ještě jednou. Grazie, visto che eh, ha dato un Děkuji. Spravodaj nám poskytl vysvětlení a já bych eh, také chtěl upozornit na to, že v případě rozhádaných dědiců je možné najít eh, sice účty, ale když se podíváme na závěti a vy, vyjmuli bych je, a běžné účty patří do závětí a eh, dědické spory trvají roky, je možné, že by se to nepovedlo. Pokud by nějaký dědic požadoval svůj díl, tak je to jiné, než když o to žádá třetí osoba. Pak už to nemá nic s dědictvím. Ještě jednou připomínám, že tento nástroj je nástroj zajišťovací pro věřitele vůči dlužníkovi v komerčních transakcích to je v podstatě nejdůležitější oblast použití. A tady je rozhodnutí o obstavení účtu na místě. Dědictví a společné jmění manželů. Tam to může být eh, důvodné v mnoha případě, ale my jsme to vyjmuli abychom eh, dali přednost eh, jiným aspektům. Pokud je o dědictví a máme tam eh, případ dědění třetí a třetí stranu, tak to není spor mezi dědici, pak je to opět situace zesnulý, věřitel a ten potřebuje také nástroj, aby se dostal ke svým pohledávkám. jenže tady se pohybujeme v oblasti, která podléhá jinému zákonodárství. Vím, že existuje v některých státech vykonavatel závěti. U nás ho máme. A ten potom také zodpovídá za jednotlivé pohledávky. Myslím, že věřitel potom nemusí nechat hledat běžný účet prostě předloží své pohledávky a požádá o výplatu nebo o uhrazení těch pohledávek. A to byl jeden z důvodů, proč jsme dohody manželů a dědictví vyjmuli. Pane Sperony, vy jste tady a pravděpodobně Svou otázkou eh, naznačil velmi ožahavý téma, ožahavá témata. Eh, paní Tajn se také přihlásila ještě jednou o slovo a pak bych ráda ale eh, ukončila tento bod a přešla k dalšímu. Případ, který popsal kolega Sperony, ten, tomu vůbec nerozumím. Třetí osoba má pohledávku vůči někoho, vůči někomu, a my bychom v rámci předběžného zajištění v podstatě obstavili účet na věky, protože e, ty spory tohoto typu trvají roky a vlastně se neví, vůči komu má tu pohledávku. On si myslí, že vůči jednomu z těch potenciálních dědiců a zatím se vůbec neví, jestli jednoho dne po dlouhém sporu bude ten, ta dotyčná osoba vůbec ustanovena dědicem. Takže kdyby se ukázalo, že dlužník je e, skutečně dědic, tak e, budeme rádi, ale tam jsou různé konstelace a naskakuje mi husí kůže, když si představím, co všechno se může stát. Uplatnění pohledávek bez skutečného nároku a další. To řekl pan Baldezáre správně. Tyhle věci se do předběžného zajištění nebo obstavení dostat nesmí. Děkuji. Je jasné, že to téma si necháme ještě se všemi aspekty. A dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání. Pokud jde o tento bod, eh, mám návrh. Pan Baldezáre mě požádal, zda je možné bod 19, to znamená jeho stanovisko, pokud jde o přístup ke zboží a službám ze třetích států, posunout. Paní Galo, autorka to je ten bod, který bychom měli teď probrat, je ochotná. Nevím ale, jestli má někdo problém s tím, že to takto přehodíme, proto se chci na vás obrátit s tímto. Uděláme bod 19, ale samozřejmě s tím, že se můžete k tomuto bodu krátce vyjádřit, tak abychom ho probrali rychle a přešli eh, hladce k ochraně údajů. Souhlasíte? Takže dám slovo panu Baldazaremu a připomínám to, co jsem řekla v úvodu. Pane Baldazáre, prosím. Grazie, presidente, io sarò assolutamente... Děkuji. Já eh, zcela určitě se budu řídit vašimi doporučeními a také se k ním eh, rychle vyjádřím, protože myslím si, že 24. a 25. Eh, dubna budeme mít další možnost se tomu věnovat dále. Eh, co se týče eh, toho evropského trhu eh, veřejných zakázek, tento trh byl vždycky velmi otevřený i pro třetí země, to znamená ty, které nejsou v Evropské unii, i když ne vždycky to platí v tom opačném směru. Mnoho z těchto třetích zemí používá nejrůznější překážky pro evropské eh, firmy, které na těchto trzích chtějí působit. Eh, proto si myslím, že musíme eh, sformulovat stanovisko k této věci a měli bychom se pokusit nějakým způsobem působit na naše obchodní partnery tak, aby otevřeli i své trhy s veřejnými zakázkami, tak abychom měli zajištěné rovné podmínky. Těch instrumentů e, je celá řada. E, jedná se to například, jedná se o smlouvy nad 5 milionů euro. E, ty by mohly být například výjimuty. Dále je to otázka mezinárodních smluv a dále je to otázka závažných případů diskriminace proti Eh, evropským společnostem v těchto třetích zemích. Myslíme si, že by měl existovat mechanismus, který umožní komisi omezit přístup na evropské trhy eh, právě z těchto zemí, které se dopouštějí těchto věcí. To by mohlo také vést ke zlepšení transparentnosti eh, u těch abnormálně nízkých zakázek u těchto eh, ehm, zadavatelů eh, z těchto dalších zemí. My víme, že někdy k tomu dochází, že ty nabídky někdy jsou mimořádně nízké eh, a vycházejí například z Mm, úrovně platů eh, v těchto zemích, které se zásadně liší od toho, co máme zde v Evropě. Hovoříme o miliardách eh, eur, eur, které jsou investovány do veřejných zakázek každý rok a proto si myslíme, že řešit tuto situaci je naprosto eh, zásadní je proto, aby, jde o to, abychom měli rovné podmínky pro všechny tyto obchodní výměny mezi e, členskými státy EU a třetími zeměmi. Určitě lépe by se to mělo upravit než dosud. Děkuji. Děkuji. Hlásí se někdo z poslanců o slovo? Skutečně vidím, že všichni se snažíte o rychlost, takže tento bod pořadu jednání číslo 19 můžeme uzavřít. A Můžeme pokročit dále, což je ochrana údajů. Nezvykle ožehavé, intenzivně diskutované téma, takže předám slovo hned paní Galo. Oui, euh, peut-être pas aussi passionné qu'on l'imagine. Možná to nebude až tak vášnivá diskuse, protože kdykoliv eh, se o to snažím, tak se nakonec čas eh, na diskusi zkrátí a to možná někdy rozvíří vážně, někdy naopak. Pokud jde o dnešní téma, jedná se eh, o 451 pozměňovacích návrhů Ehm, já jsem, od, které byly podány od doby, kdy jsem předložila svoji zprávu a samozřejmě eh, velmi stručně zmíním body, eh, k nímž byly podány pozměňovací návrhy a proto vám také sdělím svůj názor na ně. Především definice dotčených osob a zavedení definice, to je v článku 4 definice anonymních osob. Pozměňovací návrhy k článku 4 odstavec 1 byly předloženy a ty se týkají definice dotčených osob. Řada pozměňovacích návrhů byla podána, aby byla zjištěná povaha anonymních dat a tak, dat pod jiným jménem. Domnívám se, že povinnost chránit údaje představuje základní právo a já jsem pro definici. po, Jan, po tou definici a e, zpravodaj z výboru Libe e, zastává podobný názor. Dále článek 413 já se nemohu věnovat úplně všemu, ehm, Celá jistě se eh, na to odkážete v rozpravě. Zavedení tedy základního eh, sídla, ehm, zároveň odpovědnosti poskytování služeb a subdodavatelů tady bude stanoveno přesně, eh, co je příslušným úřadem podle článku 51. A já tady eh, doufám, že najdeme kompromisní návrh. Pokud jde o zavádění eh, hlavního úřadu, rozhodujícího úřadu, tak eh, tady podle článku, chci doplnit, že článek 51 eh, bude tento eh, nástroj měnit také jenom eh, úřad na takzvaný PO Box, kdy se budou moci občané obracet na orgán dozoru v jejich zemi původu. Bude to předpokládat spolupráci mezi příslušnými úřady hm, a především pod koordinací příslušného orgánu dozoru. Dále je podstatný článek 7, kdy takový souhlas musí být výslovný. Já podporuji návrh 80, který předložila skupina Zelený, kolega eh, Regner a Francois Castex, eh, které eh, se snaží chránit uživatele proti dominantnímu postavení některých hráčů v sociálních sítích. Hm, legitimní zájmy, je, jsou podstatné, tak jak uvádí článek 6.1f, Na základě podnětu paní Regnera paní Kastex byl právě bod 6 ze č- prvního odstavce článku 6 vypuštěn. Já bych ráda také vysvětlila svoji eh, pozici, že tedy legitimní zájmy jsou eh, vysejí s nakládáním s osobními údaji již od roku 95. Máme 20 let praxe eh, rozhodování dozorčích orgánů, 20 let eh, judikatury, které nám umožní tohoto pojmu eh, využít a zároveň nám umožní postupovat vyváženě. Kromě toho je to také bod, já bych byla sama proti vypuštění toho textu protože by to představovalo eh, podstatné ohrožení řady eh, hospodářských činností zároveň, ale jsem i nadále otevřená z hlediska možnosti dalších úvah, abychom text, dejme tomu, zpřesnili. Třeba 143, eh, to je návrh, který jde právě tímto směrem. Pokud jde o článek 20, já eh, se dostávám k tomu, co, eh, přenes, co bylo zmíněno mnohokrát, tedy článek 88, 80 9 to se týká velmi citlivých otázek. Já bych byla pro definici těchto termínů, avšak podporuji návrh 112, kterou, který předložili zelení paní Regner a paní Kastex. A víme také, že toto umožní poskyt, eh, uživatelům služby získat takové služby, které odpovídají jejich potřebám. A zároveň je důležité stanovit profil tak, který je založený na profilování pro zajištění bezpečnosti, konkrétně třeba proti, ochrana proti zneužití bankovní karty při automatizovaném zpracování. To je nesmírně důležité, proto je to profilování zásadní a, dove, a chápu, proč mají tak radikální názor kolegyně na tuto otázku. A právě profilování může představovat riziko pro občana a Musíme tedy jasně eh, stanovit, za jakých podmínek mohou toto profilování společnosti využívat, konkrétně tam, kde se to dotýká bezpečnosti občanů eh, a bezpečnosti bankovních transakcí. Kromě toho profilování nesmí vést k diskriminaci mezi různými kategoriemi osob a v této souvislosti podporuji také návrh 232, který předložili zelení paní Regner, paní Kastex. A ještě jeden bod, který E, působil problém, je ohlašování kontrolním orgánům podle článku 31 a návrh 232 a 294 se týkají lhůt, za nich 294, za níž tedy mohlo dojít Eh, se musí kontrolovat ze strany správce, zda došlo k zneužití eh, osobních údajů. Ve článku 31. Zároveň později, eh, když je zjištěn případ zneužití, tak není stanovená pevná lhůta. Pouze je uvedeno, že ohlášení musí proběhnout bez prodlení a já doufám, že se nám podaří nalézt kompromis k této otázce lhůt. A nyní se dostávám k administrativním postihům. Článek 1979 a je tam strop 1 milion eur, pro, respektive 2 pro, míst nebo 2% ročního obratu společnosti a e, návrh vypustit odstavce 4 a 6 z tohoto článku 79, e, které nenabízejí dostatečný manevrovací prostor a e, kontrolním orgánům v daném státě. A obecně tedy se to týká Eh, toho, že článek není v souladu s, odstav, s článkem 8 Charty základních práv. A já se domnívám, že mechanismus kontroly eh, koherentnosti by mohl zajistit harmonizovanou politiku, eh, pokud jde o správní postihy. A mohli bychom tedy souhlasit s vypuštěním té části textu. To je tedy názor, který předkládám, další možnost by bylo zachovat výčet, preskriptivní výčet, ale samozřejmě jsem otevřena, ráda si vyslechnu vaše návrhy, konkrétně ze strany socialistů, protože oni k této otázce pozměňovací návrh zatím nepředložili. A nyní, pokud se týká eh, ochrany údajů týkajících se zaměstnanců. Tam bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů pro ochranu osobních údajů zaměstnanců, tak jak je uchovávají zaměstnavatelé. Máme návrh 160, který eh, v článku 9 nabízí rozumné řešení 9.1. Eh, tak abychom měli pojistky eh, a vyhnuli se třeba sledování údajů o zaměstnancích, kteří se angažují v odborech. Zároveň eh, Výbor pro právní záležitosti toto možná eh, není jediným výborem, který eh, to zajímá. Zajímá to samozřejmě také výbor pro zaměstnanost a zcela jistě budeme muset zvážit kompetenci výborů pro řešení této problematiky. A pak na závěr otázka, která je velmi aktuální, tedy problematika přístupu k dokumentům a svobody projevu, článek 80 a 80 a další. Máme tedy 439, eh, která se vztahuje k svobodě projevu, konkrétně ehm, ve vztahu vztahu k vyjádření novinářů eh, a přístupu k dokumentu, konkrétně ochrana údajů eh, je právem eh, a já jsem proto souhlasím s pozměňovacím návrhem, který byl v této souvislosti to při, předložen. Já doufám, že jsem nehovořila příliš dlouho a každopádně vám děkuji za pozornost. Děkuji paní Galo. A než dám slovo paní Lichtenberger, jenom jedno vyjasnění. Nevím, jestli jsem se přeslechla. A patřím eh, k přesvědčené frakci sociálních demokratů, eh, paní Kastex také. A samozřejmě se nám líbí spolupráce je důležité, že jste to zdůraznila, paní Lichtenberger. Ne, ne, já jsem to ale teď slyšela v překladu. Aspoň jsem slyšela. Zelené pozměňovací návrhy paní Kastex a paní Rögna, takže to beru zpět. Ah, ah, mais c'était pour vous rendre hommage que j'ai cité vos noms. <laughs> Já si myslím, že jsem také tedy citovala, tak mě za to máte pochválit, když jsem vás jmenovala. Eh, Pokud jde o pozměňovací návrhy zelených a obou kolegů, tak eh, to, to je pravda. Pokud jde o obsah, Myslím, že tu jsme před extrémně důležitou rozpravou, ústřední rozpravou a při té rozpravě si musíme vzpomenout také na původní záměr a tím je posílení ochrany údajů. A myslím si, že to bude také hlavní idea, ne abychom šli níž než to, co už máme. Myslím, že si musíme uvědomit, že toto je věc, která se týká velké části obyvatelstva, kterou to zajímá. Právě proto, že v posledních letech roste nedůvěra ohledně toho, co se, stane, co se děje s údaji, které jsou sbírány, zhromažďovány, co se s nimi děje, aniž by se subjekt o tom vůbec kdy dozvěděl. Ústřední bod pro mě je konsenzus a jak je vytvořený, protože otázka explicitního souhlasu k použití je ústřední. Důležité je, opakuji, tento souhlas 12 stránek drobného textu, nikdo to nepřečte. Já jsem se několikrát pokusila s třídami ve školách o pochopení takového textu. Já myslím, že to není nutné, ale abychom si uvědomili, že ta informace te nikdo nerozumí. Takže to je věc, které bychom se měli věnovat. Děkuji také zpravodajce za informace a dovolte mi jenom několik krátkých komentářů. Pokud je o kompromis u článku 4, kdykoliv o tom můžeme diskutovat, umím si představit, že se, že najdeme společné znění. Souhlasím s tím, že právě úřady v členských státech nebudou ty nejoblíbenější a nejnačenější, ale musíme zajistit tu spolupráci, protože to jsou i to se týká i mezinárodně činných organizací, ekonomických subjektů. To musíme zohlednit. Přeshraniční charakter je to, nebo přeshraniční povaha je to, co vedlo v minulých letech k tomuto neklidu a víme, že právě spolupráce mezi úřady a evropským zastřešením je velmi důležitá. To je takový ústřední prvek a myslím, že to tak bylo i myšleno. Pokud je o poštovní schránku, tak myslím, že o to nikomu nešlo, ale rozumím tomu záměru. Nicméně pokud jde o používání údajů v přeshraničním měřítku, o které tu jde, musíme ve stejném měřítku, to znamená přeshraničně, mít i kontroly. 6.1f. Legitimní zájem. Říkáte, že je k tomu hodně rozsudků, ekonomické zájmy, které odůvodňují výjimku v tom, že se řekne, že e, můžeme upustit od té zásady, že se data použijí pouze pro uvedený účel. To je velmi kluská půda. To si řekněme jasně protože ten oprávněný zájem by musel být formulován tak přesně, že s tím budeme mít potíže právě v přeshraničním kontextu, abychom našli vyhovující znění. To znamená, že nemůžeme být spokojeně pouze s informací dotčené osoby, my musíme jít ještě dál Doložka o výjimce z té, pokud jde o úřady a oprávněný zájem, to je jiná věc, ale tady jde o ekonomické činnosti a každý se najde oprávnění a odůvodnění rychle. Takže tady bych doporučovala opatrnost, ale nebráním se diskuzi, protože ten oprávněný zájem by nakonec mohl vést k tomu, že to nebude fungovat, když to nebude přesně vymezené. Pokud je o profilování, Pokud je o bezpečnostní oblast, tak eh, tam je to spíš ve druhém bodu. Profilování které dělají podniky, eh, má jiný účel. Například mají zájem o to, jaké mám rodinné poměry, kolik mi je, aby věděli, jestli mi mají posílat reklamu na domov důchodců, anebo radši reklamu na dětskou školku. To jsou věci, které jsou velmi důležité, ale samozřejmě tyto údaje nezůstanou tam, kde by zůstat měly, ale Právě když hovoříme o oprávněném zájmu, je možné je použít i dále a to může být za určitých okolností problematické. A tady ten link k diskriminujícímu použití těch údajů může být problematický. Profilování jako takové patří do jiné oblasti, to probereme tam, ale myslím si, že tady je důležité, sledovali jaké účely má to profilování, k čemu se používá, aby bylo jasné, o co jde. Jde o to, zda se vytvářejí propojení dat, která je možné potom prodat jako balíčky. Tady si dokážu představit různé věci, ale opravdu se těším na intenzivní diskuzi k tomuto tématu a budu ráda, když podpoříte některé iniciativy, které podají některé jiné kolegyně z více než minimálně dvou stran. Sankce. Pokud jsem to správně pochopila, souhlasíte s tím, abychom eh, navrhli citelné sankce, protože když je možné zaplatit Eh, pokutu v nízké výši, tak je to v podstatě nulová sankce, je to bezzubá sankce a podniky to dodržovat nebudou. V tomto duchu tedy souhlasím, podíváme se na to ještě podrobně. Ochrana osobních údajů pro zaměstnance Souhlasím s vámi, černé listiny o členství ve združeních, organizacích či odborech nesmí být. Ano. Já si myslím, že to by bylo skutečné porušení a já jsem z členského státu, který má historické zkušenosti s těmito černými seznamy. Tak to asi nebude něco, co bychom měli následovat. Naši kolegové z nových členských států by o tom mohli informovat pravděpodobně ještě šířeji. Pokud jde o odkazy na novináře, na to se podíváme ještě jednou. Nicméně vám chci poděkovat za to stanovisko a věřím tomu, že se pohybujeme Eh, směrem k účinné, silné ochraně údajů, což je to, co od nás lidé očekávají. A já jako poslední větu musíme si uvědomit jednu věc. Občanská práva, o těch spolu rozhodujeme teď, protože to, co bude povolené ve virtuálním světě a kde budou možné výjimky, to se projeví a prosadí také ve fyzickém světě to je jasné, tam je efekt přelití, tam se to prostě přesune, přelije a jde nám o to, abychom ne, tam neměli slabiny a nedostatky, tak abychom splnili také požadavky listiny práv a svobod. Děkuji paní Kastex a pak ještě paní Tajn a pak Fos. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat Mariel Galo za Eh, úvod do problematiky, eh, který ukazuje, že bere v úvahu naše návrhy a podněty. Mm, také se shodneme na hlavním cíli eh, tohoto textu, tedy zajistit dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů občanům, pokud jsou využívány tyto údaje zpracovateli, a mm, samozřejmě se také budeme snažit o kompromis, protože některé návrhy kompromisu byly velmi zajímavé. Zároveň si musíme uvědomit, že jde o legislativní balíček. Máme jak směrnici, tak nařízení a s těmito dvěma nástroji můžeme dosáhnout rovnováhy mezi eh, těmi, kteří budou kompetentními na úrovni EU, kteří ponesou přímou odpovědnost na straně jedné a zajištěním subsidiarity na straně druhé jsme v situaci, kdy si musíme uvědomit, že zpracování údajů probíhá přes hranice států, dokonce i zachází mimo Evropskou unii. Dobře totiž víme, že mezi hlavními aktéry zpracování informací v současné době jsou obrovské firmy eh, ze Severní Ameriky, které zpracovávají obrovská množství údajů. Proto musíme zajistit dostatečnou úroveň ochrany evropským občanům i ve vztahu k těmto trošku predátorským podnikům. A musíme si uvědomit, jaké bohatství ohodnocené miliardami dolarů vůbec tyto osobní údaje představují. A měli bychom se vyhnout situaci, kdy budeme na straně jedné požadovat transpozici v členských státech, aby docházelo k vyhledávání nejvýhodnějšího fora, takzvaný forum shopping, a zároveň eh, a k tomu zaznělo několik pozměňovacích návrhů, například jednotné kontaktní místo, e, příslušný úřad a podobně. Zároveň máme také možnost, aby, se e, bylo, aby bylo možné se obrátit snadno na kontrolní a dozorové orgány e, na národní úrovni a podobně. Musíme se snažit tedy dosáhnout rovnováhy mezi těmito dvěma extrémy. Mě zajímá celý režim sankcí a postihů, tedy jak je definovat, jaké jsou povinnosti a samozřejmě snažíme se o maximální harmonizaci. To by mělo být zakotveno v nařízení. k definicím. Konkrétně legitimní zájem jednat, respektive autorizace, kterou dáváme zpracovateli údajů. Myslím si, že ten legitimní zájem by měl být definován orgánem, ať už justičním, právním, který zjistí a konstatuje, zda tam byl legitimní zájem při zpracování údajů dané osoby. Jde tedy také o poskytnutí souhlasu, bez toho se neobejdeme. A proto příklad, který zpravodajka eh, citovala ve vztahu k bankovní kartě, tak samozřejmě nejenom, že se musíme bránit profilování, ale musíme také rozlišovat, co je smyslem ehm, co je cílem orgánu, jemuž se věřujeme své osobní údaje e, na straně jedné a pak zpracovatel údajů, který vůbec nemá žádnou vazbu Eh, na subjekt, kterému údaj poskytujeme. Třeba banka eh, zpracovává údaje, když sdělím své osobní údaje, například bankovní účet eh, bankce, tak vím, že bude s mými údaji nakládat ve vztahu ke, se zprávou mého účtu, mých prostředků na účtu. Ale zároveň mohu žádat, to nejde jenom o výslovný souhlas, ale o další, mi nabídnout službu navíc, tedy provil, profilovat moje výdaje, aby e, třeba sledovala, zda tam některý výdaj, dejme tomu, nevybočuje z normy e, a zároveň třeba tím mě chrání před zneužitím té bankovní karty. To si myslím, že je zásadní. A pokud dejme tomu, mám zajištěnou vysledovatelnost plateb eh, ve vztahu k místům, kde jsem platila, eh, výdajům, které mi vznikly a na základě toho třeba pak někdo hodnotí moji kupní sílu, no tak to už je něco jiného. A obdobně platí Teď jsem ztratila niť, říká řečnice. Ehm, ano, chtěla jsem doplnit toto. Ne, omlouvám se, já se k tomu ještě vrátím, až si vzpomenu. Dankeschön. Eh. Děkuji a tam má slovo paní Tajn. Také já chci poděkovat zpravodajce v zásadě se zprávou souhlasím. Nejsem příslušná stínová zpravodajka Alde, ale mám jednu otázku. Vy jste se omezila pouze na hlavní pozměňovací návrhy a byly tam také návrhy, aby orgány EU, které jsou do posud vyjmuté, byly do směrnice zapracované. Souhlasíte s tím, protože já bych byla pro, protože eh, máme i téma eh, administrativních eh, správních postupů, takže nějakým způsobem, aby se to týkalo i nás. A nerozumím tomu, když se to týká národních úřadů, proč by měly být vyjmuty orgány EU. To, tomu nerozumím. Jinak v zásadě s touto s tímto nařízením. Nelíbí se mi to zrovna v případě středního stavu, protože si myslím, že to je nařízení, které má vytyčit mantinely pro Google a další, ale celá řada do- dalších, kteří prostě pracují v dobré víře a nikdy nechtějí data zneužívat, nebudou vědět, jak s tím v praxi naložit. ještě jednu otázku mám. Co bude, když ve své advokátní kanceláři budu chtít někoho zaměstnat? My máme ochranu zaměstnanců, to v té směrnici tak silně ne, zdůrazněno není. Souhlas a pokud je to vztah nadřízený, podřízený, tak tam to stačit nebude. Dejme tomu, že já někoho zaměstnám, nebude souhlas, já ho budu ale muset, eh, on nebude souhlasit s tím elektronickým postupem, já budu muset všem úřadům, kterým v Německu hlásíme nového zaměstnance, hlásit. Co když někdo to bude rozporovat? Nebo mohu z toho udělat předpoklad pro uzavření smlouvy, kdy řeknu, tu práci dostaneš jenom tehdy, když budeš následně souhlasit s tím, že tvoje data bude možné uložit. Samozřejmě já si ta data uložím. Já jsem dostala celou řadu otázek, jak to vlastně bude při zaměstnávání zaměstnanců do budoucna s tím výslovným souhlasem. A pak je tam ještě jeden předpis, že ten souhlas eh, není právním základem, pokud by vznikla obrovská nerovnováha mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, což bývá většinou vždy. A pak ještě jednu otázku k praktickému postupu, ta otázku z praxe. Když se podívám na tu konstelaci, bude oslava narozenin nějakého děcka, já půjdu eh, do pekárny, do cukrárny, dám tam jméno, eh, objednám nějaké zákusky, oni si ty údaje uloží pro případ, že bych nepřišla. V Berlíně máme takové řetězce pekařství na každém nebudu jim dělat reklamu, ale na každém rohu, oni mají hodně zaměstnanců, oni také působí a někteří z nich mají až 250 zaměstnanců, působí celoněmecky, čili ten člověk by se mě musel zeptat, jestli výslovně souhlasím s uložením těch údajů ale já jsem tam doposud chodila, nikdy jsem nic nepodepsala a já nechci ani v budoucnu nic podepisovat. Je úplně jedno, jestli to bude pekař nebo někdo jiný e, řezník. Všude tam, kde dělám větší objednávky, nechci do budoucna muset podepisovat nějaká prohlášení a souhlasy. Paní Lichtenberg mi říká, že to není tak dlouhé, asi si to mám přečíst, ale podle článku 14 je tu povinnost informovat mě o právech odvolání, která mám. Tam je to spousta věcí, jak to vlastně bude. Já mě odevzdám objednávku a oni mi řeknou, co všechno si o mě uloží, jaké údaje, jak dlouho je budou uchovávat a podobně. Takže se chci zeptat, jak to má do budoucna vypadat v praxi. Když se podíváme na pozměňovací návrhy, tak je to v podstatě logický důsledek každého nákupu, který bude zkomplikovaný. My jsme měli v Německu docela rozumnou úpravu, když to všechno je v zájmu té dotčené osoby, tak se nemusí získávat její souhlas, nemusí se jí nic vysvětlovat. Pokud jsem ochotná někomu poskytnout své údaje, tam, kam chodím denně, tak si myslím, že tady zase eh, to děláme eh, tak, že to bude adresované těm, kterým to nemá být. Pan Foss? Vielen Dank. Děkuji. Chtěla jsem říci, že práce Mariel Galo je podle mého názoru velmi vyvážená a velmi dobrá práce a v zásadě bere v úvahu také potřeby a požadavky občanů. Paní Lichtenberger tady mluvila o zájmu občanů, o ochranu údajů. Kdybychom ta data chránili příliš extrémně, nebylo by to v zájmu občanů, protože by to zdražilo všechny uh, produkty, všechny úvěry, nemohli bychom povolit určité věci a to by mělo samozřejmě další dopad. Takže zájem občana je v tom, aby jeho data byla chráněna, aby ale i přesto mohl akceptovat výhodné nabídky třeba v in- na internetu, ale na internetu to není zdarma. Čili když tady dáme tu hranici příliš vysoko, tak dojde k tomu, že eh, internet a jeho využívání pro nákupy, tak jako známe teď, eh, bude redukován. Myslím si proto, že paní Galo tady našla vyváženou situaci, kterou je určitě možné ještě vylepšit, ale jenom připomínám, že jediný zájem občana není pouze ochrana údajů, ale také to, aby mohl i nadále užívat a nakupovat věci každodenní potřeby tak, jak to dělal dosud. Takže je třeba zvážit, jak silná ta ochrana má být. To, že potřebujeme jistotu v této oblasti, je jasné. Ale je to zájem občana na dvojí úrovni a to bychom měli mít eh, na paměti. Pokud je o oprávněný zájem nebo profilování, obě věci musíme v určité míře umožnit, abychom nevytvořili něco, co občana znevýhodní. Ano, dobře, eh, přímý marketing, eh, tam eh, je to jiné, ale přímý marketing zase zajišťuje, že zhruba 50 euro měsíčně ušetří uživatel tím, že je možné mu dělat nabídky bez jeho souhlasu. Je to i v oblasti offline a i když se zeptáme na čísla, nikdo to nebude chtít platit potom. I v offline části je to tak, že vydavatelství, která jsou odkázána na to, aby získávala nové klienty, ty tím odřízneme. Takže musíme najít nějakou rovnováhu. To je to důležité. Nemůžeme říkat eh, legitimní zájem, profilování, pryč s tím ne, protože ten obchodní svět je v té datové oblasti velmi komplikovaný a komplexní u profilování, tak jak to tam máme teď, tak by neumožnilo bez souhlasu, aby firma sama poznala, jestli někomu v Hamburku můžu udělat nabídku nebo ne, protože by už nebylo možné rozlišit mezi kmenovým zákazníkem a novým zákazníkem. A to si myslím, že jde příliš daleko, takže musíme zajistit, aby profilování v tom dobrém slova smyslu přicházelo v úvahu a stanovit hranice, ale jinak to fungovat nebude, protože jinak je to příliš komplexní. Pokud je o sankce a podobně, pokud je o střední stav, paní Tajn, tak je pravda, že tam je to obtížné, tam musíme dát pozor na to, abychom pokryli i příslušné situace, abychom našli odpovědi abychom neměli opatření, která to zadusí. Ale to, co navrhla paní Galo, článek 7, odstavec 4, ta nerovnováha vytváří obrovské problémy. Jde o to, že je tu princip závislosti, kdy jednotlivec musí dostat možnost, pokud je tam ta závislost, tak, aby měl jinou možnost, zejména tehdy, když je výhodnější. Ale ta nerovnováha nebo ochrana dat v oblasti zaměstnance, to není jediná možnost, když chcete někoho zaměstnat a přihlásit ho k sociálnímu pojištění a podobně. Na to máme článek 6. Ostatní způsoby zpracování, to jsou ty zákonné důvody, anebo eh, provedení smlouvy. A tam, pokud je o vaši objednávku u pekaře nebo řezníka, tak provedení k smlouvy může tento ty údaje adekvátně zpracovat. Když pak eh, za tři měsíce řekněte, milí pekaři, vyškrtni mě, tak eh, on to musí vymazat, pokud vůbec ta data má ještě v systému. Ale obecně, myslím, je zajištěno to, protože ne každá objednávka znamená, že si budete muset eh, přečíst desetistránkový dokument a podepsat ho. Tam jsou v každodenní oblasti jiné možnosti. Je to prostě uskutečnění nebo provedení smlouvy. určité formální nebo byrokratické záležitosti platí. To znamená, když to po objednávce nevymaže, takže když správně, když tu smlouvu splní, dodávám zboží, tak by si mohl říci, pokud tam nepotřebuje nic dokládat, uchovávat, tak by to měl smazat. A pak, pokud by byla nějaká informační povinnost, Mohl by říct, kdyby někdo chtěl informace, vymazal jsem, nemám. Pokud jde o řemeslníky, kteří zpracují, zpracovávají pouze data zákazníků bez kontaktu ven, tak tam tyto byrokratické požadavky eh, směrnit nařízení nevím, jestli je nutné plnit. Já jsem se ale přihlásil o slovo hlavně proto, abych tady dělal reklamu tomu, že každá věc vlastně má dvě stránky. Jednak nám jde o ochranu osobních údajů, ale jde nám také o finanční aspekty, aby bylo možné i nadále využívat cenově výhodné nabídky, aniž by se za ně muselo platit za to jejich získání nebo obdržení. Takže já si myslím, že tady za to se chci přimluvit. Děkuji, pane Fosy. Já jsem se napsala jako další řečník, ale vezmu to zkrátka, protože máme dlouhý pořad jednání a já tady jenom řeknu subjektivní názor. S ohledem na to, jaká důležitá témata máme na pořadu jednání, která si zaslouží, abychom je řádně prodiskutovali a my máme tak málo času v tomto výboru, tak přesto, protože jsem podala celou řadu nebo některé pozměňovací návrhy, některé z nich eh, zmínila i zpravodajka, jde o to, že pro zákazníky i pro zaměstnance platí stejné základní právo. Jde o to, aby eh, toto základní právo na ochranu údajů zůstalo zachováno. Velmi často je to velký problém u zaměstnanců, když eh, zmocněnec pro ochranu údajů eh, v, ve velkém koncernu mluví jiným jazykem, jinou řečí, tak skutečná uh, Skutečný přístup k tomu právu je velmi obtížný a to také vysvětluje celou řadu těch pozměňovacích návrhů, které jsem podala. Ne, nejde o to, že bych chtěla zbyrokratizovat eh, každodenní život. Ne, ne a znovu ne. Eh, o to nejde, o to mi nešlo a ani nepůjde a tyto pozměňovací návrhy jsou, eh, je třeba vidět z tohoto hlediska. A pane Fosy, já jsem stoprocentně přesvědčená o to, že internet nezanikne, nezemře. Teď jde jenom o to, abychom ochranu údajů upravili tak, aby lidé v Evropě mohli stále ještě mít eh, toto právo na ochranu údajů. Chci poděkovat paní zpravodajce a podat, předat jí ještě slovo na závěr. Já budu velmi stručná, protože nás čekají ještě další zajímavé otázky. Já jsem zapomněla jednu věc zmínit a to, že spolu se sekretariátem pořádám zasedání stínových zpravodajů, protože vždycky máme málo času, vždycky eh, máme sklus a podobně a přitom je to otázka, která se vztahuje ke všem občanům, ke všem oblastem hospodářství a zmíněné jednání, zatím to ještě nemám potvrzené, ale mělo by se konat 6. března takže logicky proběhne diskuse se stínovými zpravodaji a všichni se tam budeme moci vyjádřit. Já jenom velmi stručně zareaguji na slovo paní Lichtenberger, článek 6, odstavec 1f. To není výjimka, to je právní základ, ehm, tato problematika. Eh, tedy ehm, co je ještě důležitější, eh, není, netýká se to výjimky. A jak řekla Francois Castex, profilování mm, si žádá, aby existovala definice hranic, které nesmíme překročit. Ale jak správně řekl náš kolega Foss, Současně si musíme být vědomi toho, že pokud chceme mít na internetu spoustu služeb zdarma, jak jsme na to zvyklí, tak tou protiváhou je také umožnit reklamu. Nemůžeme se tolik skrývat. Na jednu stranu chceme mít služby zdarma a na straně druhé si neuvědomujeme, nevíme, že jsou financovány z reklamy. A to prostě dohromady nejde. Musíme se snažit nalézt takovou rovnováhu, která především ochrání občany. S tím souhlasím naprosto. A k otázce, kterou položila Alexandra, jaká bude úloha orgánů Evropské unie. O tom musíme ještě uvažovat. Již existuje specifický režim Musíme o tom ještě uvažovat. Uvidíte to také v odpovědích na otázky. Druhým cílem který je pro mě také velmi důležitý, je logicky za prvé ten cíl chránit občany, ale za druhé, a v tom se také mnoho z nás shodne, nepřetěžovat malé a střední podniky spoustou povinností, což by vedlo ke ztrátě jejich konkurenceschopnosti. Především tváří v tvář obrovským firmám, které na internetu fungují. A na závěr zmíním slova Francois Kastech, která také zmiňovala Google nutnost že eh, různých sporů vedených proti Google mm, tváří v tvář v tomto textu si musíme uvědomit, eh, že eh, nás to ochrání i před těmi obřími společnostmi na internetu. Většina z nich jsou americké společnosti, zcela jistě třeba tam budou i nějaké čínské podobně, ale budeme moci zajistit také rozvoj naší Eh, vlastních sítí elektronického obchodování. Internet ze dne na den nezmizí. Musíme být proto vybaveni a musíme být konkurenceschopní. Děkuji. Děkuji paní Galo. A tím přejdeme k panu Fosovi, což je v podstatě rozšíření tohoto tématu a je to směrnice. Děkuji, já si prostě dovolím komentovat to, co jste řekla. Samozřejmě to nebude smrt internetu, ale bude to jiný internet. Pokud za to začneme platit, tak se začneme ptát, jestli eh, ochrana údajů na internetu bude jenom za úhradu nebo ne. Jenom pro ty, kteří na to mají nebo ne. A proto říkám, že je důležité vidět to v, v rovnováze. I když se nám to nemusí na první pohled líbit. Není to věc, kterou bychom mohli lehkomyslně přejít. Ty firmy nejsou altruistické, ty nabízejí vždycky něco za něco. A pokud to vymezíme příliš úzce, tak se dostaneme k tomu placené, placení, což nebude znamenat smrt internetu, ale přesto to bude něco, co asi nechceme. Takže proto moje prozba myslet na důsledky takovýchto věcí. Když to velmi zúžíme, tak to k tomu povede. Takže mějte to prosím na paměti, jestli tyto důsledky chceme. A teď k věci. Nebudu opakovat to, co už jsem řekl minule, protože všichni víme, jak stanovisko vzniklo, jenom připomenu. Moje zpráva v podstatě pojednává o tom, že bychom měli implementovat minimální standardy v rámci směrnice místo té harmonizace, protože máme problémy, nakolik mezinárodní výměna údajů eh, může být upravena zejména mezi podniky na evropské úrovni. Pak ještě připomenu, že před Lisabonskou smlouvou bylo rámcové rozhodnutí, které tyto věci upravovalo dobře a teď bychom se měli pokusit to jenom pozdvihnout na vyšší úroveň. Jednotlivé pozměňovací návrhy. Paní Taylor tu bohužel není, ale tu chci velmi pochválit za 130 její pozměňovací návrh, kdy se pokusila vytvořit dobrý výchozí bod. Já tam nemám, ale 131, tam, kde jde o to, že se to má evidovat na papíru, to jsou věci, které v oblasti trestně právní nejsou možné, nejsou splnitelné když by to šlo před, přes různá státní zastupitelství, policejní stanice, to asi nebude možné. Pozměňovací návrhy 133 a 134 od paní Kastex a paní Lichtenberger. Tam jde o definici osobních údajů. Tady máme ještě jednou to singling out. My o tom diskutujeme už v tom nařízení velmi intenzivně a v tuto chvíli mám dojem, že je to příliš široké, singled out, takže bychom tam měli vytvořit ještě jiné hranice, ale myslím si, že by bylo příjemné, kdybychom u té, v té definici se dále orientovali podle definic nařízení, tak abychom celou tu oblast měli sladěnou. Celá řada pozměňovacích návrhů z různých politických směrů přišla také k článku 4, což vítám. Tam jde o zásady zpracování údajů a v zásadě požadují všechny totéž a sice modifikaci tohoto článku a tak, aby odpovídal článku nařízení, což je stejný důvod jako předtím. To je také v pořádku, protože to, co máme jako zásadu v nařízení, musí být také zásada ve směrnici. Dále vítám také pozměňovací návrh paní Lichtenberger, týkající se formulace eh, vázaného účelu, to je 152. Taky tady máme eh, rámcové rozhodnutí z roku 2008, které je dobré a bylo převzato. To byl i můj záměr, který jsem tím sledoval a paní Kastex to dala do pozměňovacího návrhu 153, takže tady je schoda možná. Poněkud větší rozdíly vidím, pokud jde o moji zprávu a vyškrtnutí práva na informaci. Tady by to asi bylo trochu obtížnější, abychom se dohodli, uvidíme. Ale ještě chci poukázat a upozornit na to, proč by se mělo vyškrtnout to právo na informaci. Je to podobné i u článku 5 a 6, které, je, které zavazují členské státy rozdělit údaje do kategorií, Tady ty pozměňovací návrhy přišly od kolegyň i kolegů a některé žádali o rozšíření. Možná, že bychom měli prodiskutovat, eh, jaká, jaký bude rozumný postup. A pokud se na to podíváme, tak eh, právo na informace, všechny ty věci, které existují v administrativě, to myslím, když by někdo požádal, tak eh, by to bylo rozumné, ale neměla by to být obecná informační povinnost nebo právo na informace. Takže jinak panuje široká schoda v tom, že omezení práva na informace by mělo eh, být pouze na základě oprávněného individuálního požadavku, Eh, výměna údajů se třetími státy, o tom už se také mluvilo. Paní Lichtenberger i paní Kastex šli cestou nebo směrem, který jsem tam navrhl. Odpovídající formulace zase vzít z rámcového rozhodnutí, protože tam jsou dobře udělané. A možná na závěr ještě obecně řeknu, že u této směrnice mi tak nejde ani o menší úroveň ochrany dat, ale jde mi spíš o praktický, praktické možnosti boje proti zneužití údajů. Možná, že na některého z vás eh, se ještě obrátím, protože máme své termíny, ale i přesto na to myslím a byl bych rád, kdyby bylo možné se s vámi eh, spojit a prodiskutovat to tak, abychom dospěli ke společnému řešení. Děkuji. Děkuji, pane Fosy. Paní Kastex se hlásí, pak paní Lichtenberger. A ještě jednou, skutečně s politováním musím poznamenat, že bohužel nemáme více času, což mě mrzí, protože ta diskuze je velmi důležitá. Když se podívám na hodiny, musím upozornit, že dnes máme prezentaci studie, která si také zaslouží, abychom ji ocenili. Omlouvám se tedy, prostě máme nabitý program a není možné. Všichni jste se snažili, dodržovali čas, ale přesto vás požádám, abyste ty body zmínili co nejrychleji. Jen ty nejdůležitější, ty, které je důležité vědět politicky. Paní Lichtenberger. Ne, paní Kastex. Děkuji. Slibuji, že budu opravdu mluvit rychle a děkuji panu Vosovi za vyjádření i za to, kde se naše názory spíhají. Samozřejmě chci zdůraznit, že jsem vám k dispozici, ráda budu pokračovat v rozběhlé práci, budeme hledat kompromis, to je zcela jisté. A pokud je o náš vztah k této právní úpravě, tak e, jsou body, na kterých se shodneme, někde se neschodneme, ale já jsem nakloněna maximální harmonizaci, vy naproti tomu dáváte přednost harmonizaci minimální. Já se domnívám, že informace o eh, zpracování údajů musí být eh, co nejúplnější, protože nedostatek informací vede k dezinformaci vede také ke znepokojení na internetu. A to zaznamenávám. Já nemůžeme jenom eh, v zájmu spory peněz hm, v tomto smyslu eh, snížit požadavky na explicitní eh, informace. Samozřejmě, když zmiňujete administrativní zátěž, především pro malé podniky, tak tady jde nikoliv o problematiku eh, věrnostních zákaznických karet, kterou máte třeba ve své cukrárně nebo pekárně. Eh, ne, to jsou explicitní situace, eh, kdy problémy jsou jinde. Když hovoříte například o ekonomických zájmech, tak samozřejmě o nich hovořit musíme ale nemůžete zde argumentovat potřebami malých a středních podniků, respektive drobných řemeslníků, eh, kteří budou administrativně přetíženi, protože to není cíleno na ně. Netýká se to těchto drobných subjektů. Děkuji, paní Lichtenberger. Já se pokusím také o stručnost, protože jsme v ve, v, pres, v časovém presu. Myslím si, že eh, důležité je, abychom se dohodli aspoň v těch oblastech, kde se můžeme dohodnout a nám jde také o pokud možno co největší schodu obou právních aktů, protože tím vyloučíme právní nejistoty. Takže je zcela jasné a tady, že tady musíme Eh, se věnovat tomu singled out. To je důležitá věc. A pokud jde o tu administrativní eh, zátěž u práva na informace, tak já si myslím, že zvládnout se to dá. Protože to právo na informace je důležité. Je to důležitý korektiv pro údaje, které mají uložené úřady. Pokud se dozvím, co se děje s mými údaji, tak se mohu případně také dozvědět, že moje údaje jsou úplně či neúplné a mohu zasáhnout, což má výhodu i pro úřady, když eh, dostanou tu zpětnou vazbu, takže to právo na informace není jenom pro tu osobu, ale přináší to užitek také úřadům, protože budou mít úplné a správné údaje. Nakolik to funguje a nakolik je to možné, to je vždycky otázka. My ale dnes víme, já sama jsem udělala tu zkušenost u, ve svých, mezi svými známými, že prostě o někom byly desetiletí v administrativě uložené chybné údaje, protože to jméno bylo podobné a ten člověk se toho prostě nemohl zbavit. Takže proto je to také důležitá zpětná vazba. A vzpomínám si, že jsem vytvářela, spolupracovala na vytváření počítačových eh, programů eh, tak, aby se to rozdělilo a neházelo se to do jedné věty. To bylo velmi důležité a k tomu dochází i dneska. Takže Právo na informace je z tohoto titulu tedy důležité. Pokud je o minimální standardy, tak tam můžeme probrat detaily později, protože to je problematická oblast, to je to, co rada teď říká vždy, buď nic, a nebo jenom minimální standardy, možná jenom odkaz na jiné právní akty a to potom evropskou práci velmi problematizuje přičemž minimální standardy, pova- standardy považuji za minimum vůbec, ale ten přeshraniční styk, ten musíme pokrýt také a v této oblasti je to právě hodně přeshraniční styk a kontakt. Tam je spousta nejasností, zejména u policejních údajů. Jeden stát eh, eviduje eh, v případy podezření, předá je a najednou máme problém, že zcela nepodezřelí se dostanou do hledáčku, i když s tím vůbec nemají nic společného. Takže to musíme zohlednit. Je to otázka majetku také, je to otázka dalších oblastí. To jsou velmi citlivá data, se kterými se musí odpovídajícím způsobem nakládat a my se musíme podívat na to, co má být anonymní, co ne a musíme se podívat na to, jaké budou definice a jak budou přesné. Děkuji, paní Lichtenberger. A na závěr krátce pan Foss. Já jenom krátce, já jsem paní Kastex pochopil tak, že jí šlo o tu předcházejí situaci s tím nařízením. Pokud je o paní Lichtenberger, my si o tom popovídáme. Já to tu nechci detailně rozebírat. Je tam i ta právní nejistota, pokud je o článek 87. Pokud jde o výměnu údajů mezinárodními orgány. Nejen přes hranice, ale v rámci národního státu. Takže proto ta myšlenka těch minimálních standardů a norem, abychom ten problém překonali. Tak, aby tam nebyla <clears throat> ta nejistota v té směrnici a abychom měli takové minimální standardy, které by platily nejen vnitrostátně, ale také mezi státy tak abychom ty problémy, které tam vznikají, minimalizovali. Děkuji. Děkuji. To téma bude důležité i nadále a my se teď konečně dostáváme k prezentaci studie, kterou nechal vypracovat právní výbor a chci přivítat doktora Elantonia a pana Alterna a to je opět eh, relevantní téma pro praxi o přeshraniční, v přeshraničních situací. Je to ten rodinný stav. Jenom upozorním na to, že tlumočníci nám laskavě přidali ještě pět minut, takže Poslouchat můžeme, vyslechneme vás, ale bohužel nám nezbývá víc moc času. Děkuji. Very much, Madam President. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, děkuji vám za pozvání. Jak jste eh, sama poznamenala, máme zde dnes představit určitou studii, kterou jsme provedli na základě zadání Evropského parlamentu eh, a která se týká otázek rodinného práva v Evropské unii. Je to téma, které je mimořádně relevantní, protože myslím si, že každý z nás je do určité míry v takovéto přeshraniční situaci. Buď protože žijeme eh, v zemi, odkud nepocházíme a v roce 2010 12,3 milionů evropských eh, občanů žilo v zemích, ze kterých nepocházelo. Ehm, a v souvislosti s tím se mohou být různé situace, ehm, jestliže dojde například k nějaké životní situaci, kdy například eh, rodič nebo nějaký příbuzný zemře v zahraničí, nebo eh, v rámci těch krátkodobých pobytů pět z deset z jednoho tisíce ehm, občanů v podstatě se nachází v té přeshraniční situaci každý den, protože cestují za prací třeba každý den přes hranice. Čili i tyto krátkodobé pobyty se těchto lidí týkají. Podobně se týkají turistů krátkodobé pobyty také v zahraničí ehm, v roce 2010 90 milionů ehm, Evropanů se stěhovalo v rámci dovolené do jiné země. A ve všech takovýchto situacích eh, mohou eh, občané potřebovat určité dokumenty, jako je to například rodný list, eh, odací list a tak dále. To znamená takové dokumenty, které jsou naprosto zásadní například proto, abychom měli nárok na podporu v nezaměstnanosti. Eh, a ve všech takovýchto situacích občané eh, mohou stát tváří eh, tvář velkým překážkám. A proto bylo rozhodnuto, že bude provedena tato studie, která, jak jsem mi řekla, byla zadána Evropským parlamentem. Eh, v té studii jsme eh, eh, nejprve se podívali na to, jak vypadá judikatura a legislativní úprava těchto věcí, které souvisejí s rodinným právem a dále potom jsme srovnávali opět judikaturu a legislativu v některých vybraných systémech. Zjistili jsme celou řadu praktických problémů, se kterými se setkávají občané, když se odstnou v takovéto přeshraniční situaci. Pak jsme se e, pokusili, a to bych vám tady chtěli také předložit, e, pokusili jsme se sformulovat některá doporučení, e, která by mohla spadat pod současnou kompetenci Evropské unie. Co tedy se ukázalo eh, v této studii? Ten první problém, se kterým se setkávají občané eh, v takovýchto přeshraničních situacích, je problém naprosto základní a sice jakým způsobem vůbec mohou identifikovat místo, kde takovéto dokumenty jsou k dispozici. Dejme tomu, já jako Italka bych potřebovala mít rodný list svého otce, který eh, žil a zemřel v Německu. Možná, že e, nebudu vědět, že rodný list e, se nachází v místě, kde můj otec žil, nebo tam, kde e, zemřel, nebo kde měl poslední trvalý pobyt a tak dále. Čili každý členský stát má svá vlastní pravidla pro uchvávání těchto dokumentů a to může být poměrně zmatečné pro cizince. Eh, my si myslíme, že Evropská unie by měla tlačit na členské státy, aby informovali své občany o určitých kritériích, která upravují právě místo uchovávání těchto dokumentů i když pochopitelně Evropská unie nemá kompetence, aby přímo ty různé registry, ty různé matriky a tak dále eh, řídila, ale přesto má právo vyžadovat tato kritéria, která upravují místo, kde by tyto věci měly být uchovávány. To například eh, souvisí i s webovou stránkou, která by mohla být využita Evropská unie by měla také eh, vytvářet určité kontaktní body, například centrální kontaktní body, které by informovaly občany o tom, kde tyto dokumenty je možno nalézt. Zase by se to dalo dělat webovou stránkou, možná bychom mohli využít i existující webové stránky, tak abychom snížili náklady s tím spojené. Představme si, že se mi tedy podařilo eh, zjistit, eh, kde se nacházejí dokumenty, které potřebuji, ale pak mám další překážku před sebou. A sice, jakým způsobem tyto dokumenty eh, mohou být odeslány někam jinam v Evropské unii. Dejme tomu, že jsem opět Italka, chci si vzít dalšího Itala, ale tady v Belgii. Belgické úřady mohou ode mě vyžadovat můj rodný list. Jediný způsob, jak mohu získat Eh, rodný list je cestovat do Itálie, jít na místo, kde je uchováván můj rodný list, to znamená na místě, kde jsem se narodila, a ten potom předložit belgickým úřadům. Pochopitelně jsou možnosti eh, snadnější, eh, jak tento dokument dopravit na místo, kde potřebuji, ale ne vždy je to přijatelné pro všechny úřady a pro všechny členské státy. To všechno je mimořádně časově náročné, je to velice nákladné také e, pro občany, kteří se v takovýchto situacích nacházejí. Jakékoliv doporučení v této oblasti bude směřovat k minimalizaci e, nákladů a také snížení zátěže pro občany, ale přitom bude vždy potřeba zajistit e, bezpečný systém, který zabrání jakýmkoliv podvodům. Co tedy může Evropská unie v této záležitosti udělat? My si myslíme, že by se mohla obrátit na členské státy s žádostí, aby využívali elektronickou platformu pro výměnu takovýchto dokumentů. V tom případě by Evropská unie mohla být jakýmsi facilitátorem Eh, kdy by se vycházelo z toho, eh, na jaké takové platformě se členské státy budou schopny dohodnout s cílem, jak jsem řekla, snížit zátěž pro občany a na druhé straně mít zajištěný bezpečný systém eh, komunikace. Takovéto platformy již existují existují eh, jak v rámci té evropské sítě eh, registrů, což je věc, kterou eh, iniciovala Evropská unie, ale kromě toho existuje také úmluva, kterou přijala Mezinárodní komise o rodinném právu, což je mezinárodní organizace, která se zabývá přesně těmito otázkami. Eh, eh, přes Představme eh, si, že již tedy jsem zjistila, kde daný dokument se nachází, už mě byl také zasán. Další problém, který ovšem občan bude mít, je formální uznání takovéhoto dokumentu. Představme si, dejme tomu, že budu muset předložit dokument, dejme tomu umrtní list, belgickým úřadům, abych mohla na základě toho získat volno z práce. <clears throat> Aby mohl být takovýto dokument uznán, eh, bude muset být eh, přeložen eh, překladatelem, kterého uznává daný členský stát a dokonce to často musí být soudní mm, překladatel. Všechny tyto procesy jsou opět časově náročné, opět velice nákladné, protože se to týká celé řady úřadů a to všechno sebou nese poměrně značné náklady e, my se domníváme, že bychom v současné době měli mít celoevropskou diskusi, která by se závisela na tím, jakým způsobem bychom mohli e, e, některé tyto věci řešit. Myslím si, že to razítko. Um, Pochopitelně to, že věci musí být eh, orazitkované, představují další eh, zátěž, často i finanční. Proto by bylo dobré, kdyby celý tento systém byl odstraněn. Eh, už se určité věci v této oblasti udělaly, například formou úmluvy, úmluvy, která byla ratifikována 13 členskými státy. Kromě toho existuje ještě další úmluva která je také aplikovatelná v šesti členských státech. Kromě toho existuje celá řada také bilaterálních a multilaterálních úmluv, které byly podepsány členskými státy, které právě se zabývají tímto odstraněním té povinnosti um, používat tohoto systému apostil neboli razítku. Ehm, dále bychom měli mít diskusy o eh, Eh, možnosti nahrazení eh, těchto ověřených dokumentů eh, elektronicky, to znamená, že bychom měli v podstatě jaksi potvrzení elektronické, tím se zabývá například Hákská úmluva o mezinárodním právu soukromém. A Tady v podstatě eh, zde máme všechny ty výhody tohoto systému, to znamená zajištění bezpečnosti, ale přitom to snižuje eh, zatížení občanů. My se domníváme, že abychom měli mít uh, diskusy k této věci mezi všemi členskými státy, měli bychom hovořit o tom, jaké existují nejlepší praxe, měli bychom se pokusit uh, zjistit, jakým způsobem tyto ověřené dokumenty by měly být uh, zpracovávány co nejjednodušším způsobem. Uh, je potřeba mít také uh, technické prostředky k dispozici, co se týče překladů tady ten problém se dá řešit tím, že bychom využívali eh, standardních vícejazyčních formulářů. Eh, u těch nejběžnějších eh, dokumentů, jako například orací list, rodný list, úmrtní list a tak dále, tyto formuláře již existují a některé členské státy je také využívají. Eh, opět na základě Mezinárodní úmluvy o rodinném právu, takže eh, Evropská unie by mohla opět se obrátit na členské státy s žádostí, aby používali a uznávali tyto eh, formuláře, popřípadě si vyvinuli své vlastní to neznamená, že by všechny rodné listy v celé Evropské unii vypadaly stejně, to ne, ale členský stát by měl povinnost uznat eh, daný eh, rodný list automaticky, pokud eh, by obsahoval všechny normy. Mohla byste dospět pomalu ke konci, protože se potřebujeme dostat k závěru. Have, uh, once we have overcome the problems of the recog formal recognition of the document, uh, we have uh, the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 Děkuji, ale já musím požádat eh, tlumočníky, jestli nám dají ještě dva, dvě, tři minutky, protože jsme se dostali ke konci zasedání. Takže jenom krátký, eh, krátké gesto, signál, tak abychom mohli dokončit eh, zasedání, protože já potom musím ještě oznámit datum příští schůze. Děkuji. Uh, děkuji, děkuji. Já bych chtěl k tomu dodat pár věcí. Za prvé, ne, skutečně něko, několik uh, jich na, na to nemáme čas, my jsme se dostali ke konci, končí nám tlumočení, takže vás žádám o jednu větu, protože jsme se opravdu dostali na závěr. Sorry. Uh, just a couple of... Čili jenom pár eh, poznámek. Eh, tyto věci nejsou nové. Eh, zápasíme s nimi už celou dobu. Jedna ze zásadních věcí, která vyplývá z této studie, je, že tady nemáme žádný jeden jediný pohled na to, jakým způsobem bychom měli přistupovat k možnému řešení. Některá tato řešení už jsou realizována, ta, ta řešení jsou ale velice různá. A myslím si, že stojí za zmínku, E, to, že e, v době, kdy si můžeme e, objednat květiny, které jsou někde ze středního východu a ten sam, samý den je dostaneme v, Belgii, tak eh, není možné, abychom eh, eh, tyto problémy neřešili, protože tato řešení k dispozici jsou. Co se týče toho jednotného přístupu, ten by nám dal totiž možnost, nebo dal by možnost vedoucím představitelům, protože existují různé organizace, které v současné době sledují různá řešení. Eh, ale přitom eh, žádná, žádné z těchto řešení nevychází z jednoho eh, přístupu a není vůbec koordinováno. Čili existuje obrovské množství návrhů a komise přistupují k těmto věcem různě, zabývají se různými oblastmi a proto si myslíme, že Evropská, Evropský parlament má skutečně obrovské množství nějakým způsobem působit na to, aby se to dělalo jinak. Děkuji a děkuji především za cenou práci, kterou jste odvedli. Eh, z hlediska času si už nemůžeme dovolit otázky, takže vás, eh, pokud budete mít eh, otázky, požádám, abyste se s kolegy spojili přímo. Děkuji a tím se dostáváme víceméně na konec naší schůze k bodu 28, mm, to je článek 38a jednacího řádu, eh, subsidiarita v roce 2013 jsme z Českého parlamentu eh, dostali eh, výhradu k, k směrnici o tabáku, pak tu máme bod různé, doufám, že nikdo nic nemá, a bod 30, příští schůze tohoto výboru 18. a 19. března 2013. Děkuji za hojnou účast. Děkuji také autorům stanovisek. Omlouvám se, je mi líto, že jsme neměli víc času. Přeji vám všem šťastnou cestu domů a příjemný konec týdne. Ja, danke schön.